can you use this one? Okay. It's for the web streaming. Okay, okay. okay. I don't have so meine sehr verehrten Vážené dámy a vážení pánové, prosím vás, abyste se pomalu usadili. A také vás prosím, abyste se poněkud stěšili. Máme opravdu velice široký program dnes na dnešním slyšení. Máme tady celou řadu hostů, které všechny srdečně zdraví, a proto musíme relativně včas začít, tak abychom byli z toho se vypořádat s veškerými příspěvky, které máme na programu. Nejdříve bych chtěla začít pořadem jednání a na začátku poukázat na to, že zítra odpoledne mne zde bude zastupovat paní Regnerová, protože nemohu být přítomen. Celá řada bodů byla odrožena, například bod 16, to jsou ty povinné audity, to je ta směra, směrnice, k tomu pak máme ještě to nařízení, to je bod 17, to obdobojí bude odročeno, protože budeme muset mít ještě rozpravy s zpravodaj. Pak máme bod číslo 23, vysílání pracovníků. I to bude odročeno. Pak máme bod 33, to je diskuse o pracovním dokumentu v souvislosti prováděcí, s s prováděcími pravomocemi komise. I to bude muset být odročeno a pak je zde bod 32, ten by rovněž stažen z dnešního pořadu jednání, rovněž se mu věnovat nebudeme. A zítra odpoledne jsme měli mít společnou schůzi výboru Jury a výboru FAM k otázkám, které jsou důležité pro oba dva výbory. A já zde připomínám na žádost sekretariátu, že je důležité, aby si zítra na hlasování sebou všichni kolegové vzali své hlasovací karty. Má někdo nějaké námitky proti pořadu jednání? Není tomu tak, takže jsme ho v této formě přijali. Nyní jsme u bodu 2, to jsou sdělení předsedy. Zde mám pouze tuto informaci a toto, že za chvíli budeme mít ten hearing, slyšení, zítra budeme mít další slyšení, které se týká evropské úpravy prodeje. To bude zítra od 9 do 10.30. A ještě připomínám, že výbory Jury a FAM budou mít společnou schůzi. 23. bude to workshop od 15 do 80.30 k tématu genderová vyváženost v managementu a správních a radách, dozorčích radách. A pak ještě chci říct, že se bude představení knihy Evropské občanství a demokracie pana kolegy Klariána, který byl dříve naším právním naším poradcem zde v parlamentu. Eh, to představení té knihy se bude chovat, konat zde eh, před sálem a všechny na něj zvu, až jsme u bodu číslo 3. To je zápis. Je to zápis 8. a 19. února 2013, říká pan předseda, pokud nikdo nebude mít žádné námitky proti tomuto zápisu do konce schůze, tak bude zápis platit za přijatý. A nyní se dostávám k bodu 4, což je veřejné slyšení o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících. Všechny vás zde vítám jakožto experty, jakožto zájemce o toto téma, všechny kolegyně a kolegy, zejména paní zpravodajku, což je paní Mariel Kalo. A nyní bych ji rád předal slovo, aby mohla přednést krátký úvod k našemu tématu. Prosím, paní Galo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pro jednou e, politici nebudou hovořit příliš dlouho, protože je tady celá řada dalších zúčastněných expertů a myslím, že je skutečně mnohem zajímavější slyšet eh, jejich názory, takže budu hovořit velice stručně. Chci připomenout, že v této věci výbor Jury přijal pracovní metodu, která se mi jeví jako velice zajímavá. My jsme totiž zorganizovali technická jednání s komisí, kterých bylo dohromady pět, a rovněž se všemi stínovými zpravodaji všech politických frakcí. Takže vznikla skutečná diskuze a následně, eh, jak jste to také obdrželi v písemné podobě, vypracovala jsem pracovní text, pracovní dokument, který umožňuje, abychom pokračovali v této dobré spolupráci mezi zpravodaji. A musím uznat jednu věc pro jednou, i když jde o autorské právo, pracujeme v naprosto poklidné atmosféře a to je radost konstatuje. Chci eh, připomenout hlavní cíle tohoto textu. Těch cílů je více, jsou tři. Nejprve zajistit lepší odměňování eh, pro tvůrce a umělce a kontrolu eh, fungování té organizace, která spravuje kolektivně práva. Najprve a dále potom zlepšit vztahy mezi e, touto instancí a komerčními uživateli a za třetí, a na tom já hodně bazíruji, posílit digitální trh. Takže já se dál neposunu ve svých e, vývodech, spíš bych si dovolila vám říct, jak proběhne e, toto slyšení. Bude mít vlastně dvě fáze, dvě části, protože oni jsou také dvě části v tom návrhu směrnice. V té první se e, budeme zabývat e, řízením a transparentností e, v této směrnici. To je téma, které uvede můj kolega, skutečně kolega Jean Martin který byl advokátem Pařížské advokátní komory a bude tedy hovořit o této části, eh, která se týká eh, řízení a transparentnosti. A pak přejdeme k druhé části textu a tam už se budeme zabývat otázkou eh, více teritoriálních licencí, tak aby mohla být hudební díla užívána online. Všechny politické frakce se shodly na tom, že bude opravdu velmi dobré, když budeme mít maximální počet e, účastníků tohoto slyšení, e, kterým bychom mohli dát slovo, tak abychom tady měli možnost e, nechat zaznít širokou škálu názorů. Ale já v důsledku toho musím požádat všechny naše experty, aby opravdu dodrželi ten vyměřený řečnický čas a to bude úloha pro našeho pana předsedu, který se v tomto vede vždycky velice zdatně. A já už teď dám slovo Marii Martin Prat. Ještě něco. Já jsem eh, vlastně hledala paní kolegyni na, eh, za předsednickým stolem a ona je sále, takže paní eh, Maria Martin Prat eh, z Evropské komise k prezentaci této směrnice. Děkuji vám za pozornost. Um, thank you, Mr. Chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Galo. Uh, pokud jste mysleli, že budu sedět vepředu, tak se omlouvám. Nicméně doufám, že mě odsud uslyšíte stejně dobře. Slibuji, že budu co možná nejstručnější. Očekávám, že většina lidí, kteří jsou přítomni v tomto sále, si mě již poslechli alespoň třikrát na toto téma. Rád bych ale připomněla celý kontext a budu tu po celou dobu naší diskuze a pokud eh, budete eh, mít na komisi nějaký dotaz, tak ho samozřejmě ráda zodpovím. Pravděpodobně vám nemusím připomínat, že toto, tato směrnice je velmi důležitá z hlediska fungování vnitřního trhu, z hlediska jednotného digitálního trhu. Eh, my jsme, mm, nebo Evropský parlament po této směrnice již dlouhou dobu volal a nakonec se to dostalo na pořad jednání po určitém spoždění to spoždění možná nebylo úplně odůvodněné, ale eh, bylo dáno velkou oblastí působností. Eh, jde o to, že eh, se to týká těch kolektivních správců, kteří zastupují práva umělců. Nicméně pro Evropský parlament i pro pana komisaře Barniera to bylo, byla jednoznačná priorita a chtěl v rámci tohoto mandátu komise vyvinout strategii, v jejímž rámci by představil specifické problémy, aktualizoval systém zprávy autorských práv a zároveň vyzdvihl význam honorářů za eh, kreativitu a také eh, bylo v jeho zájmu kreativitu podnítit. Tento legislativní dokument je spíše technické podoby. My se my se domníváme, že metoda, kterou Evropský parlament zvolil, je velmi důležitá a je velmi dobrá. Je tedy možné jít do těch největších eh, detailů, které tato směrnice nabízí a následně eh, by, by se to tedy mohlo eh, aktualizovat na základě zkušeností ve členských státech. Mohu vám říci, že Rada už dohnala tempo parlamentu a snaží se pokračovat v práci kyperského předsednictví, nyní na to navázalo irské předsednictví a právě irské předsednictví na tom velmi tvrdě pracuje a na téma CRM eh, naplánovalo dvou denní zasedání, dva celé dny věnované právě tomuto tématu. Určitě si umíte představit, že to není jednoduché. Celá oblast je Není tedy v dostatečné rovnováze, pokud jde o transparentnost, o zprávu práv, o e, vztah k uživatelům. My jsme se snažili celou situaci zlepšit. Chtěli jsme také zlepšit situaci, pokud jde o udělování licencí pro více e, oblastí a také jsme se snažili zlepšit zprávu repertoáru. V tuto chvíli jsou tu nedostatky a v minulých letech jsme museli bojovat eh, s řadou problémů. Jaký je hlavní cíl je to cíl obecný, ale je velmi důležitý a já si myslím, že vy jste ho ve své práci jako Evropský parlament dostatečně zohlednili. Chceme zajistit, aby kolektivní správci byli v 21. století stále relevantní. Není to návrh, který by hovořil proti těmto kolektivním správcům, ale jde o to, že my jejich význam uznáváme a chceme, aby fungovali lépe. Kdokoliv se podívá na současný trh, zjistí, že v 21. století bude tato kolektivní zpráva hrát dokonce ještě větší roli. Kolektivní správci, eh, především v hudební oblasti, hrají dnes ještě větší roli než v době, kdy se hudební díla rozšiřovala fyzicky. Eh, v tuto chvíli Eh, tedy dochází k digitalizaci a jde o to, že právě v rámci tohoto vývoje mohou kolektivní správci sehrát důležitou roli, pokud budou fungovat správně, pokud se tedy přizpůsobí potřebám licencí pro více území a celé situace. Kromě toho musí dokázat, že jsou schopni fungovat na vnitřním trhu, na jednotném trhu. Eh, nemohou ho chápat jako riziko, ale tak, jak řekla paní zpravodajka, jako šanci. Já si myslím, že se budu ve svém komentáři držet spíše obecných formulací. Pokud byste chtěli, tak se potom mohu vrátit na základě vašich dotazů ke konkrétním otázkám. V tuto chvíli uh, skončím jak už jsem řekla, komise je ochotná s vámi diskutovat i o detailech. Ráda bych řekla pouze jednu jedinou věc. Při své práci, při své diskuzi musíte být velmi obezřetní a musíte odlišovat skutečné problémy od těch problémů, které jsou pouze domělé. Já si myslím, že nech, není mým Eh, úkolem, abych Evropskému parlamentu radila, ale přesto si dovolím říci, že je to velmi důležité, protože eh, máme co dočinění s tématem, které se někdy podobá epidemii. My jsme eh, o tomto dokumentu diskutovali šest měsíců s radou, s parlamentem, se zúčastněnými stranami. Hovořili jsme o změnách které by bylo možno eh, v textu provést, tak aby eh, byl vylepšen a eh, to i na pracovní skupině rady. Doufám, že ty změny se podaří zavést a že ten text se vylepší. Jedna změna se týká toho, že tady hovoříme o autorech, hudebnících, vydavatelích, producentech, Eh, to znamená o různých cílových skupinách. A já si myslím, že je musíme pokrýt všechny, protože eh, jsou to ti nositelé práv, které, kteří mají nárok na eh, honorář, na platby a mají je dostat. Otázka zní, jaké proměny můžeme v textu změnit a co, se, co jsou ty obecné zásady. Jak už jsem říkala v úvodu, měli bychom pokrýt všechny cílové skupiny, všechny ty nositelé práv, kteří působí na vnitřním trhu. My se vynasnažíme, abychom zajistili eh, to, že tady budeme mít fungující legislativu, a budeme se snažit vydat legislativu, která tedy nebude v konfliktu s národní, stávající národní legislativou. Vynasnažíme se, abychom zajistili, že bude jasně definována oblast působnosti. Je tu několik otázek, které jsme z části zlepšili, ale, a to je to důležité ale, zásady Eh, toho dokumentu jsou velmi rozumné a jsou dobré k tomu, aby, aby kolektivní správci mohli dobře fungovat na jednotném trhu v 21. století. Pokud chceme, eh, aby ty věci pokračovaly tak jako dosud, tak eh, bychom udělali chybu. Já si myslím, že určité změny jsou potřeba a je v zájmu všech, abychom je provedli, abychom tedy pracovali na Eh, těchto změnách, protože je to velmi důležitá, důležitý prvek eh, kolektivních, kolektivní zprávy eh, práv. Mám už pouze 20 sekund, to znamená, že mi nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a těším se na diskuzi. Děkuji mnohokrát, to byla nyní úvodní slova a nyní se dostáváme přímo k první části slyšení a tady bych chtěla pozdravit pana Žána Martina, který vypracoval obšírnou vědeckou studii k tomuto tématu a nyní nás seznámí eh, s eh, jejími výsledky. Takže prosím, máte slovo. Já budu hovořit pouze o tom řízení a transparentnosti, tak jak je to Eh, také na pořadu jednání a o práci, eh, kterou jsem uskutečnil na základě žádosti paní ministrině kultury a paní předsedkyně eh, Vysoké rady pro audiovizi. Takže je to zpráva nezávislého experta a jako nezávislou zprávu od nezávislého experta ji prosím vnímejte. Takže e, abych vysvětlil, jak jsem dospěl k závěrům, e, tři slova mi stačí. E, přiměřenost, příležitost a diverzita či modularita. Tato tři slova vlastně pokrývají všeobecné směřování analýzy. Nejprve je to teda ta příležitost, Eh, je tady opravdu podpora této iniciativy, ano, protože správci, eh, kolektivní správci hrají zásadní roli a roli čím dál tím významnější. Jak to eh, také paní zpravodajka Galo připomněla. Jedná se o zúčastněné strany, které hrají zásadní roli v ekonomice, konkrétně v ekonomice kulturní, mají tedy odpovědnost ekonomickou a také sociální v širokém slova smyslu a proto je třeba být velice obezřetný. Důvěra e, veřejnosti, důvěra celého řetězce zúčastněných stran, důvěra společnosti jako takové jsou zásadní. Důvěra v to, že e, toto bude fungovat excelentně. V důsledku toho je tady celá řada určitých e, nástrojů a možností, které umožňují v převedeny do ustanovení návrhu směrnice, aby stát mohl eh, tato, eh, tyto cíle eh, realizovat. Chci také poděkovat své soused, sousedce za to, že by tak trochu otevřela cestu. Jako u každého textu, i zde se dají věci ještě zlepšit. To je naprosto přirozené vždycky eh, více hlav víc ví. A když je tato práce eh, uskutečňována větším počtem lidí, tak nemůže být než obohacena. Nejprve pár připomínek, tak eh, abych zdůraznil nutnost tento text ještě vylepšit a vnímejme to prosím jako pozitivní kritiku. Jak jste si nepochybně sami všimli při četbě toho textu, tak má tři hlavní rysy. Za prvé se odráží od takového jednoho jediného modelu kolektivní zprávy. A my přitom tady máme nejrůznější eh, formy kolektivní zprávy eh, napříč Unii. To už je hned první potíž. To znamená, jak vlastně zohlednit tu velice diverzifikovanou realitu, tu pluralitu, která existuje eh, v právu jednotlivých členských států a také vlastně v právu Unie. Pak eh, je další charakteristická věc a to je eh, vlastně definice a diversifikace těch eh, zásadních trhů. Je zde taková snaha po strukturalizaci trhu a je tím pádem nutné, aby tato ustanovení, která budou mít za cíl strukturovat trh, E, aby se soustředila na ty trhy hlavní. A zase tady si nemůžeme vystačit s nějakým jednotným e, přístupem. Je třeba opět zohledňovat e, různorodý charakter těch jednotlivých trhů, pokud chceme vytvářet jednotný trh. A třetí charakteristický rys, některá ustanovení jsou tak velice podrobná, že si prostě musíme klást otázku, zdali je to opravdu, opravdu nutné, zdali je to případné a myslím si, že tady už se nejedná až tolik o otázku subsidiarity, ale spíš přiměřenosti a jestli je respektována. E, takže ta doporučení či návrhy, které si dovolím vám předložit, e, se právě vztahují e, k té různorodosti, jak právní, tak ekonomické, eh, napříč členskými státy. Chci také připomenout, že komunitární aktivity musí ponechávat eh, co největší prostor dobře etablovaným právním řádům, dobře etablovaným eh, systémům pro přijímání rozhodnutí která, eh, která jsou často nejvhodnější pro eh, převádění komunitárních pravidel na národní úroveň. Takže několik doporučení velice stručně. První série obecných doporučení, tak tady především jde navrhnout vám, abyste zkoumali E, poměrně zásadní rozdíl, který je třeba učinit. Pokud má totiž členský stát e, kontrolní legislativní e, režim, který uplatňuje nebo může uplatňovat na kolektivní správce, tak ve směrnici vnímejme toto jako odlehčený režim, protože už jeden režim tady existuje. To znamená, že další nový e, systém by měl být odlehčený. Na druhé straně tam, kde kontrolní e, komise či výbor neexistují, tak tam je zapotřebí tento komunitární e, systém kontroly posílit a učinit ho zásadnější. Takže kontrolní komise nemusí být ustavena v každém členském státu. Na to si komise dala pozor. A pak je tady ještě jedna věc. Jednotný model kolektivní zprávy. E, e, víme, že nic takového není. A pak je tady, dejme tomu, kolektivní zpráva e, povinná a e, fakultativní či dobrovolná, tu bychom neměli e, směšovat, protože zase pravidla fungování, e, nutné kroky, které je třeba vzít v úvahu při fungování jednoho či druhého toho režimu, to se od sebe liší a je třeba si uvědomit, že některé věci jsou neslučitelné třeba s tou povinnou kontrolou, s povinným řízením, tak jak to máme ve Francii. Ještě k těm pravidlům eh, obecného charakteru. Diverzita těch případných eh, eh, trhů Zase nemůžeme předpokládat, že e, všechna pravidla budou prostě fungovat stejně všude. My víme, že v audiovizuální oblasti operátoři, kteří získají e, práva na přenos, e, na vysílání a tak dále, mají obrovskou škálu těchto práv a pádem potřebují samozřejmě viditelnost, bezpečnost a tak dále a není vhodné tady nedělat žádné e, diferenciace. A úplně nakonec obecná připomínka, e, ti kolektivní správci tam, kde e, o toho, kdo uplatňuje ta práva, kdo je tvůrcem, kdo je ta společnost a tak dále. Zase nejsme ve stejné situaci, když se jedná o společnost společností. A je třeba Eh, tyto věci adaptovat tak, abychom si lépe vzali eh, na paškal ty jednotlivé reality. A teď tedy odstavec, eh, či článek dvě a otázka těch kolektivních správců. Já se trošičku obávám, že pokud tato směrnice bude přijata, tak vlastně vznikne tak trochu předpolí pro nekalou soutěž. Proč? Vše závisí nad, eh, nad tom, jaká bude definice těch kolektivních správců. Pokud vy rozdělíte eh, ten <coughs> trh zprávy práv, eh, tak, že, budou vlastně, že bude ta pozornost upřena na kolektivní správce a od těch druhých se odhlédne, tak dojde k nevyvážené situaci a bez toho, aniž by to tomu kdokoliv rozuměl, tak tady vlastně vznikne situace výrazně nevýhodná pro jednu stranu. Takže není dobré zcela e, odstraňovat e, ty aktéry, kteří se nacházejí tváří v tvář těm e, kolektivním správcům. Víte, že trh přináší takovéto přímé aktéry a ten soubor pravidel to, pokud by bylo povinné, tak to samozřejmě by znamenalo vytvářet nerovnost. To jsou zase aktéři odlišné, jeho charakteru odlišné kategorie a proto je třeba modulovat povinnosti a závazky, které by byly vhodné pro tuto kategorii správců. Další doporučení nebylo by dobré, kdyby mimo evropské firmy se vyvinuly eh, z těch závazků, které vy, dámy a pánové, eh, budete uvalovat na kolektivní správce kteří fungují na evropském trhu. Konkurence Prostě dojde k eh, znevýhodnění řady aktérů a k nevyvážené situaci. Ještě jedna věc, mu článku 5.2. Jedná se o svobodu, eh, která je zase něčím, co všichni, eh, co všichni přijímají. A tady bych chtěl říct jednu věc. Nebylo by dobré, aby tento princip byl naprosto absolutní a že by šla stranou efektivita toho kolektivního zpravování. Tady je třeba vyvážit situaci, aby ty kolektivní správci museli také přijmout svobodu těch držitelů práv a zároveň eh, mohli dbát na účinnost toho e, řízení. V audiovizuální oblasti jsou určité potřeby, například ze strany uživatelů, ze strany e, těch, kteří využívají e, těch děl a na to je třeba reagovat. Nemůžeme prostě nechat ta práva splodovat a to už by šlo proti cílům směrnice. Zase E, smírčí řízení. Tady znovu zmiňuji princip přiměřenosti, ten je zásadní. Jsou tady prostě e, antimonopolní organizaci, kontrolní organizace, které dobře mohou e, hledat v terénu, kontrolovat v terénu, jak jsou věci v praxi uskutečňovány. A když už hovoříme o kontrole, tak zase Jedná se nejen o kontroly, ale i u přímou účast jednotlivých aktérů v těch eh, kolektivních eh, správcích. Tady je třeba opět dbát na udržování té diverzity, respektování diverzity. E, to znamená, je třeba si vzít hodně za své nevytváření nějakých rigidních e, režimů, rigidních rámců. Já například výdám, Eh, když se, dejme tomu, předpokládá, že velné schromáždění bude mít výhradní práva, které nemůže delegovat, tak eh, zase ehm, tady je třeba, eh, aby v tom bylo více kontroly, více transparentnosti, aby se prostě jedni necítili poškození druhými. V závěru bych dovol, s dovolením řekl, že jeden ze zásadních bodů tohoto návrhu směrnice o řízení je právě ta e, úloha dohledu a e, úloha e, dohledu nad případným konfliktem zájmů. To bych možná ještě trochu posílil. Ostatně by se nejprve mělo jasně říci, co je tím dozorčím orgánem e, a je třeba správní rada dozorčím orgánem. No to není jisté, protože správní rada je rozhodčí, rozhodující orgán. Takže to by znamenalo, že se ti, kdo rozhodují, sami zhošťují kontroly nad svými rozhodnutími. Na to pozor. A zase konflikt zájmů eh, když se podíváme na autory eh, této směrnice, tak si musíme klást otázku, proč by kontroloři neměli neměli eh, splňovat povinnost o oznamování případných konfliktů zájmu. E, tady to v řadě případů je e, navrženo pro různé jiné kategorie, ale pro kontrolory ne. Já si myslím, že to je třeba ještě napravit. A závěrem bych chtěl navrhnout ještě jednu věc. Myslím, že by nebylo dobré, kdyby tady e, ten přístup byl výhradně technicko-ekonomicko-právnický, E, to je totiž text, který je mnohem strukturovanější, než by se mohlo zdát při tom prvním čtení. A z tohoto e, hlediska by možná studie o proveditelnosti měly zahrnovat i určité simulace. Ale já vím, že to je e, obtížné už končím. Eh, chci závěrem říct, že tady je třeba si vybrat. Vybrat si eh, mezi těmi nástroji, které by mohly zvýšit transparentnost a zlepšit řízení. Děkuji za příspěvek, ale to byla skutečně nová skutečnost. Se někdo ho tady třikrát dospěje k závěru. Dobrá, jako další bod mm, na pořadání bude hovořit pan doktor Holtmiller z GEMI. Pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, nejprve mi pod Dovolte, abych poděkoval výboru pro právní záležitosti za to, že zde dnes mohu vystoupit. Dříve než se dostanu k vlastní prezentaci, dovolte mi, abych představil organizaci, kterou tu zastupuji. GEMA je největší autorský svaz v Německu, zastupuje eh, práva duševního vlastnictví více než 65 tisíc členů, ať už jsou to hudební skladatelé, textaři nebo vydavatelé. Máme členy v Německu, ale zastupujeme také více než 2 miliony nositelů práv na celém světě. Podobně jako jiné autorské svazy jsme neziskovou organizaci, kterou kontrolí a vlastní vlast, eh, její členové. To znamená, že náš eh, svaz nejedná ve vlastním zájmu, ale v zájmu, v kolektivním zájmu eh, svých členů. My souhlasíme s tím, že je potřeba vytvořit evropský rámec pro kolektivní zprávu práv. Vítáme iniciativu Evropské komise. Podle našeho názoru je právě směrnice vhodným nástrojem pro to, abychom eh, zajistili vhodnou roli kolektivních správců eh, v rámci celé Evropské unii. unie. Kromě toho vítáme pravidla v oblasti zprávy a transparentnosti, která jsou v návrhu směrnice eh, obsažena. Vzhledem k tomu, že v Německu máme vysoké standardy, můžeme předpokládat, že GEMA už i v tuto chvíli splňuje. Nicméně vzhledem k rozdílům mezi národními eh, standardy musíme bohužel konstatovat, že jsme nedosáhli toho, že by podmínky eh, ve všech členských státech byly stejné. A Máme dokonce pocit, že tady je hrozí riziko, že tu dojde k konkurenčnímu znevýhodnění těch eh, kolektivních správců, kteří sídlí eh, na, eh, v zemích, kde platí přísné podmínky. Já si myslím, že hospodářská soutěž by měla být férová a že by neměla vést k tomu, že se bude bojovat tím, že se standardy ochrany budou snižovat. To platí i protože není jisté, jestli tu bude platit směrnice o službách. Pokud by platila směrnice o službách, tak by svazy mohly působit mezinárodně a nemuseli by se vázet legislativou daného národního státu. Jak tomu za chvíli ještě něco řeknu. Největší problém na této směrnici je podle nás to, že tu zatím není stanoveno rozhodné právo při přezraniční aktivitě kolektivních správců. Já si myslím, že právě to je klíčový bod, který bychom o takové směrnice očekávali, že tedy v tomto ohledu poskytne právní jistotu. Je totiž nejisté, jaké e, právo se uplatní při přeshraničních aktivitách a jaké národní orgány budou na takové aktivity dohlížet. Já si myslím, že e, naše, náš návrh směrnice takový problém nevyřešila. Já uvedu příklad. Umím si představit, že by GEMA například poskytla licenzi francouzskému uživateli na francouzské území, ale zároveň by se na to nevztahovalo francouzské právo. To znamená, že francouzský e, uživatel by se musel obracet na německý dozorový orgán a ne na francouzský orgán, což by vedlo k tomu, že by ve Francii v podstatě platilo dvojí právo a francouzské orgány by nemohly kontrolovat GEMu a nemohly by kontrolovat licence, které GEMA udělila. Eh, já si myslím, že takovýto přístup by určitě nebyl proveditelný a efektivní. Nechme stranou, jestli se na CRM bude vztahovat směrnice o službách nebo ne. Já to v tuto chvíli nechci posuzovat. Podle mého názoru je důležité, aby směrnice o CRM, o kolektivní správě práv, určila, kdo bude tím kontrolním orgánem a jaká pravidla budou platit. Já si tedy myslím, že by bylo vhodnější, kdyby přístup, který jsme zvolili, byl uh, diferencovaný. Pokud jde o fungování kolektivních správců eh, a pravidla jejich fungování, tak eh, si myslím, že je vhodné, aby eh, za dozor a kontrolu nad tímto správcem zodpovídala země, ve které má kolektivní správce své sídlo. To je to nejdůležitější. Země původu. Já si myslím, že to naprosto odpovídá E, směrnici o službách. Nicméně, pokud jde o aktivity v oblasti udělování licencí e, uživatelům, to znamená vytváření tarifů, e, řešení sporů a tak dále. V takovém případě by se kontrole měl věnovat orgán v zemi určení. Já si myslím, že v tomto ohledu musíme směrnici o kolektivní správě práv ještě vyjasnit, tak aby poskytovala právní jistotu a aby nositele práv a uživatele dostatečně chránila. Dámy a pánové, Dříve než eh, se dostanu k závěru, rád bych formuloval ještě dvě poznámky obecné povahy. Musíme si uvědomli, uvědomit, že pouze spolupráce mezi národními eh, svazy eh, autorskými je schopna dosáhnout eh, skutečného jednotného trhu. To znamená, že se spojí práva z různých mm, oblastí původu a budou se efektivním způsobem spravovat proto je velmi důležité, především pokud jde o licence pro více území, aby kolektivní správci mohli spolupracovat, aby mohli vytvářet joint venture, společné podniky a aby mohli svá práva, pokud to bude potřeba, spojovat. my v hlavě 3 máme takzvaný režim tak on, ale já si myslím, že kromě něj tady není ustanovena žádná možnost, jak by kolektivní správci mohli spolupracovat při správě eh, práv a li, udělování licencí. Dokud eh, nebude mít spolupráce mezi kolektivními správy, správci jasný právní základ, eh, nebudou kolektivní správci spolupracovat, protože se budou bát toho, že eh, se kvůli ním bude postupovat kvůli podezření z porušení hospodářské soutěže. ve směrnici by mělo být dále jasně řečeno, že je potřeba, aby skutečně kolektivní správci eh, spolupracovali, že to je záhodno i z eh, právního hlediska. V úvodu bylo řečeno, že největším problémem je fragmentace repertoáru. Já si myslím, že kolegyně má v tomto ohledu pravdu. Musíme si uvědomit, že eh, spojení repertoáru vyžaduje jasnou zprávu práv, kolektivní zprávu práv. Já si myslím, že právě to je nejlepší záruka toho, že zájmy autorů i uživatelů budou férovým způsobem zastoupeny a chra- zastoupena a chráněna. Já si myslím, že eh, právě spojování práv umožní eh, užívání rozsáhlého repertoáru z jednoho místa, náklady na transakce budou nízké a to bude ku prospěchu všech uživatelů. Kromě toho je velmi důležité, že kolektivní správci umožňují eh, tvůrcům jednoduchý eh, přístup na trh. To znamená, že eh, zajišťují jednotný přístup tvůrcům náročného i méně náročného repertoáru. Kolektivní správci kromě toho mají velmi důležitou sociální a kulturní funkci pro své členy. Pokud mají všechny tyto role splnit, musí e, být schopni spojovat repertoáry a musí mít e, silnou e, kupní sílu vůči komerčním uživatelům. A proto je velmi důležité, aby nositelé práv převáděli svá práva na kolektivní správce. Služby kolektivních správců jsou totiž stěžejní pro další rozvoj a zachování kulturní rozmanitosti v Evropě a pro e, další růst e, tvůrčího průmyslu. Proto by tato směrnice měla e, důležitou roli kolektivních správců jednoznačně určit a uznat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji pane doktorovi Holtzmillerovi. Jako další zde mám paní Janine Laurent. Je ředitelkou společnosti SA a společnosti audiovizuálních autorů. Prosím. Děkuji. Jmenuji se Janine Laurent a jsem členka představitelství předsta- představenstva v SAA. Děkuji, že jste mě pozvali, tak abych tady mohla hovořit o práci kolektivních správců. Děkuji všem poslancům za jejich dosavadní práci, děkuji paní zpravodajce za její prá- zprávu. V zásadě souhlasíme s tou obecnou myšlenkou směrnice a já vám v tuto chvíli uh, představím specifika audiovizuálních eh, společností. Naše společnost byla vytvořena před třemi eh, lety a zastupujeme 120 tisíc eh, autorů. Snažíme se tady zajistit odměny za jejich díla. Vidíte to, je to tedy šedé a zelené. V každém případě vlevo vidíte různé země, ve kterých jsme zastoupeni. Nahoře vidíte různé, různé způsoby využívání děl, které existují. Vidíte, že eh, je to taková směs, takový patchwork. Málo který kolektivní správce pokrývá všechny trhy. Došlo k harmonizaci a můžeme říci, že eh, filmový televizní průmysl je tedy eh, pokryt evropskou legislativou a pokud spisovatele a režiséři, a spisovatelé a režiséři tedy dostávají eh, honoráře z celé Evropy. Paní Galo má pravdu, když říká, že největším problémem je to, jak se tedy budeme věnovat online eh, eh, použití děl v Evropě. Na našem trhu je to tak, že pouze 50 našich členů získává honoráře v této oblasti. Někdo si možná položí otázku, jak eh, jsou tedy, honoráře, tedy režiséři placeni. V zásadě můžeme říci, že ne, eh, že to není v Evropě zajištěno. Pokud jde o hudební oblast, tak tady vidíme všechna pole eh, zelená. Tady byla práva harmonizována. Ráda bych v této souvislosti zdůraznila, a tím se vrátím k tomu, co řekl pan Jean Martin, že jsou to různé trhy a že audiovizuální společnosti nemají dominantní pozici. Často je tomu tak, že naši členové spravují rád, eh, práva, která jsou pokryta eh, statutárními právy a nejsou to práva exkluzivní. Pouze malé množství kolektivních správců spravuje exkluzivní práva. Do budoucna se budeme snažit věnovat i eh, online použití práv. Co to znamená? V, posle- v podstatě to znamená to, že práva se musí přizpůsobit povaze eh, kolektivního správce, kolektivní správě práv. Jak už jsem řekla, povaha může být nejrůznější, eh, může se to týkat scénáristů, režisérů a možná, že právě scénáristé a režiséři budou potřebovat jiné záruky než eh, hudebníci. Pokud jde o ten návrh směrnice, tak my naprosto souhlasíme s jejím základním cílem, ale protože se to opírá pouze o zkušenosti z hudebního průmyslu, a protože kolektivní správci působí ve všech sektorech, ve všech oblastech a protože Mm, judikatura, která byla kodifikována, se opírá o hudební průmysl a v podstatě může oslabit eh, pozici scenáristů, spisovatelů a režisérů, potřebujeme jinou regulaci, díky níž bychom eh, mohli mít eh, kolektivní licence, rozšířit je a spravovat práva na honoráře. Nyní na další folii vám ukážu, které oblasti by se podle našeho názoru měly zlepšit. A kromě toho budu hovořit o řešeních, která v této souvislosti navrhujeme. Jak již bylo řečeno, nejsme tedy kolektivními správci, jsme organizace pro kolektivní správu práv a pokrýváme oblasti, které nejsou v této směrnici dostatečně řešeny. Doufám, že se to zlepší, jak právě eh, bylo řečeno ze strany komise a my tedy na tom spolupracujeme jak s Evropským parlamentem, tak s komisí. Chceme, aby ta pravidla byla jasná, aby byla jednoduchá a především, aby tu byly zaručeny jednotné podmínky, tak abychom mohli provozovat naši činnost po celé Evropě. Jak již bylo řečeno, eh, poskytujeme našim eh, členům ne pouze obla, eh, služby v oblasti zprávy práv, ale také sociální služby a tak dále. To všechno by se mělo v tom návrhu směrnice řešit. Paní Galo to ve svém úvodu dostatečně zdůraznila a já si myslím, že je velmi dobré, když, eh, když to takto formulujeme. My jsme nezisková organizace, vznikli jsme proto, aby aby jsme zastupovali, abychom zastupovali autory, protože právě autoři eh, chtěli mít silnější pozici vůči velkým společnostem, se kterými musí vyjednávat. To znamená, že to je důležitá věc, kterou musíme pochopit. My jsme organizace založená autory a nesená autory. Jak již bylo řečeno, aktivně působíme v audiovizuálním sektoru, což znamená, že určité věci, které jsou v tuto chvíli pokryty směrnicí, eh, ne, mají všechny eh, kategorie práv, kterých se to týká. Pokud se to nezmění, tak to bude problém. Bude to problém pro audiovizuální společnosti, protože kategorie práv se netýkají eh, například určitých situací v severských zemí nebo v Itálii, v Polsku, protože tam je právo na honorář, které nepočítá s těmito eh, kategoriemi práva. Je řečeno, že eh, odměna vzniká při jakémkoliv užití práva a tak dále. To znamená, že se nepočítá s eh, různými kategoriemi práva. Spolupráce mezi kolektivními správci je velmi důležitá. Musíme být schopni spolupracovat tak, aby trh byl jednodušší z hlediska uživatelů. Vždycky, když hovoříme o tom, že eh, tomu tak není, tak myslíme na eh, orgány pro ochranu hospodářské soutěže. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom spolupracovali. Pokud jde o členství, tak my naprosto chápeme to, co bylo eh, uvedeno v návrhu směrnice, nicméně se domníváme, že členové eh, mohou k nám přijít, mohou zase odejít, ale musíme si dát pozor na to, abychom nepodporovali eh, nějaké praktiky, které by, byly, které by zneužívaly ty členy. aby si tedy kolektivní správci nenechávali pouze ty, ta jednoduchá práva a nezbavovala se, nezbavovali se těch obtížnějších práv. Valné hromady jsou velmi důležité. Ale pokud musíme přijímat rozhodnutí, tak eh, je to někdy potřeba učinit velmi rychle a proto je někdy lepší, když je eh, představenstvo zmocněno valnou hromadou k tomu, aby tedy učinilo rozhodnutí pouze v rámci managementu. Jak už jsem řekla, eh, souhlasíme s těmi 12 eh, měsíci pro eh, placení honorářů, to je v pořádku. Kromě toho souhlasíme s tím, co bylo řečeno o transparentnosti a je škoda, pokud některé společnosti ne, mají práva pro transparentnost. Já si myslím, že většina společností takováto práva uplatňuje, nicméně si myslím, že transparentnost musíme vylepšit pouze s tou výjimkou, že zveřejňování příliš detailních informací by mohly mít eh, kontraproduktivní eh, efekt. Například členové by se měli sami rozhodnout, co chtějí tedy zveřejňovat a co ne, do jakých detailů chtějí v této zprávě o transparentnosti jít. A konečně poslední věc se týká toho, že potřebujeme určitá pravidla, která která by se týkala aktérů, se kterými jednáme. Musíme spolupracovat eh, s aktéry tak, abychom si vyměňovali informace. Musíme k ním mít jednoduchý přístup. A to je vlastně všechno, co jsem chtěla říct. Ráda bych ještě dodala, že jste hovořili o Eh, těch tarifek eh, v návrhu směrnice, že to musí být koncipováno férově. Chceme skutečně férové honoráře pro naše členy, to je pro nás velmi důležité a ráda bych to na tomto místě zdůraznila. Takže vám ještě jednou děkuji a eh, budu velmi ráda, pokud se mě budete následně na něco ptát. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Laurent, a nyní se dostáváme k zástupci organizace EDIMA. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem West Himes a jsem ředitel asociace European Digital Media Association. Poskytujeme služby a produkty milionu Evropanů. A dnes bych chtěl hovořit právě o těchto produktech ve vztahu k hudebním službám. Děkuji výboru za to, že eh, mne pozval na toto slyšení. Chci říct, že stávající potíže stále přetrvávají. Od 13 eh, let poté, co byla přijata směrnice o autorském právu, eh, tak eh, my jsme prostě měli pocit, že tedy ten systém není vhodný pro cíl, který má dosahovat a začali jsme s vlastní prací na této problematice kolem roku 2000. A teď máme něco, co není až tak odlišné od toho, co tady bylo před 13 lety. Služby se hodně vyvinuly vzhledem k tomu, že tady byl, eh, byl tlak ze strany trhu, ale stále ještě eh, je ten systém velice nevyvážený a fragmentovaný. Hovořím teď o eh, hudebních službách. Za prvé bych se chtěl soustředit na výraz rychle. Když jsme se podívali na licence před 13 lety, tak jsme zjistili, že pokud se mají hudební služby vyvíjet, eh, tak je zapotřebí, eh, aby se vlastně intervenovalo u 54 eh, těch kolektivních správců a to zabíralo obrovské časové lhuty a po 13 letech je to zase obrovská námaha a je zapotřebí více efektivity, aby to fungovalo. A teď Eh, takzvané eh, pronikání na trh. Víme, že systém, který existuje dnes, je nedokonalý, takže se to pronikání na trh tak nedaří chci říct, jak by se mohly učinit některé praktické kroky, které by nás vedly správným směrem. Tady jsou priority, já je nebudu eh, znovu vyjmenovávat, můžete se na to podívat sami, ale dovolte, abych se zastavil u jedničky a čtyřky co je jedna z nejobtížnějších situací. E, v systému, kdy vlastně existuje de facto monopol, je obrovsky e, obtížné, aby e, se vlastně aktivní prodejce, aktivní nakupující domluvili a aby to bylo všechno zákonné. My tady prostě nemáme systém, který by mohl být kalibrován aby ten vztah mezi e, tedy e, nakupujícím a prodávajícím plné, plnými vůle se e, realizoval. Takže služby by měly být skutečně jedinečné, zákazníci by prostě neměli být tlačeni k nákupu něčeho, co není zcela podle jejich představ a zároveň by eh, tady tyto věci neměly žádným způsobem nějak narušovat jiná jednání mezi eh, těmi operátory a eh, držiteli licencí. A teď ta doporučení. Za prvé, my se domníváme, že kolektivní správcové prostě musí být proaktivní, aby lépe reagovali na požadavky, požadavky trhu Samozřejmě, že komise musí eh, uskutečnit některé konkrétní eh, kroky eh, a zároveň si myslíme, že by možná mělo to být všechno takové proaktivnější. Třeba kolektivní správci by neměli být znovu a znovu přeměňováni každých 24 měsících, protože Eh, na jedné straně je dobré, když se eh, ta obměna děje tak, aby eh, byla k dobru věci, na druhé straně je obměna pro sebe samou. Takže i u dozorčích orgánů by měla vlastně existovat rotace tak, aby všichni byli více svěží a reagovali rychleji, přijímali rychleji rozhodnutí. Takže třeba pokud chcete licenci, neměli byste muset čekat měsíc, měsíce, než dostanete odpověď, což se teď běžně děje. My si myslíme, že to jsou jednoduchá opatření e, na, e, za účelem zvýšení efektivity a to by samozřejmě, pokud by e, se realizovalo, vytvořilo systém, který by mnohem pružněji reagoval na požadavky uživatelů. Rovněž se domníváme, že by tady měla být rigidnější pravidla ohledně těch lhůt na reakci. Například si myslíme, že pokud byste někdo žádal licenci, měli byste mít odpověď do 14 dnů. E, měli byste mít e, nabídku e, licence či odpověď do 60 dnů po vyslání požadavků. Jsou to možná obyčejná opatření, velice praktická, nicméně umožňují uživatelům se zorientovat v situaci a samozřejmě chceme také, aby se fakturovalo. My sdílíme frustraci držitelů Eh, práv, eh, kteří nedostávají vždy eh, ty tantiemy, protože se fakturování nedaří dostatečně rychle zúřadovat. Velice často je to proto, že systémy prostě nejsou aktualizovány celou řadu let nebo se do nich neinvestovalo. Stále ještě nemáme takové systémy, které by korektně a jednoduše hovořily o právech, která užíváme, o tom, která společnost je držitelem těch práv a jak se platí e, za tato práva. Je to technologický požadavek, jistě někdy se investuje, někdy se věci lepší, ale neděje se tak dost rychle. A teď dál. Rovněž se domníváme, a to je pro nás zásadní, že uživatelé by se měli prostě aktivně s těmi eh, kolektivními správci eh, vypořádat v tom smyslu, že by měli mít třeba jednotnou licenci, která by byla naprosto odlišná od těch stovek jiných licencí, které e, byly poskytnuty předtím. Pokud neexistuje e, možnost se rychle dohodnout na licenci pro uživatele, tak tady prostě musí být nějaká možnost, e, nějaký E, nějaký prostředek, který by umožňoval řešit věci e, rychle pro určitou konkrétní licenci, proto si myslíme, že by tady měla být e, určitá doložka o řešení sporů, tam by měla být i uvedena lhůta, měl by tam být také uveden mechanismus, který by umožnil zavedení přechodného tarifu a rovněž si myslíme, že toto by mělo být e, opatření, které by se prostě vztahovalo pouze na jednu jedinou stranu v tom daném sporu a nemělo by být e, uplatňováno plošně na celou e, velkou kategorii, či dej Bůh na všechny. Samozřejmě systém umožňuje určité výhody, je tam to jedno kontaktní místo, e, ekonomie z rozsahu a další, e, další pozitivní kroky pro uživatele a jejich služby. Nicméně si myslíme, že tak, jak ten systém existuje, potřebuje opravdu zásadní zlepšení, aby, byl, e, aby prostě lépe reagoval, když tady E, řada věcí chybí. Tady jsou prostě určitá opatření, která navrhujeme, rychlejší odpověď, e, rekabli, rekalibraci reakcí, a e, také rychlejší, imaginativnější e, reakce na žádosti a e, požadavky a řešení situace, když neexistuje dohoda, přechodné řešení situace a tak dále. Prostě systém, který byl rychleji reagoval tak, aby mohli skutečně dobře poskytovat všechny služby, které žádají naši uživatele, naši klienti. Takže opakuji, toto jsou praktická opatření, hlášení a nebavím se teď o té teritorialitě, tam už začínají zásadnější otázky a my máme také na tyto věci svůj názor a snad ho budeme moci rovněž eh, dát k dispozici později. Děkuji mnohokrát. A jako další jste bude Deklan Raden, což je ředitel distribuce IT organizace IMRO. Prosím. Děkuji. IMRO je národní organizace, která spravuje práva v Irsku jménem členů, což jsou autoři písní, hudební skladatelé, vydavatelé. A kromě toho zastupujeme také mezinárodní e, autorské svazy. Děkujeme výboru Jury za pozvání. Jsem velmi rád, že zde mohu představit svůj názor na směrnice. Návrh směrnice má dva cíle. Především je potřeba, aby kolektivní správci přizpůsobili metody svého fungování eh, v zájmu eh, tvůrců, poskytovatelů služeb i spotřebitelů. Eh, musí se tak stát díky větší efektivnosti, přesnosti, transparentnosti a tak dále. Druhý cíl. Směrnice by měla zjednodušit udělování licencí pro více území. A to i pokud jde o online služby. IMRO se dneska omezí na správní aspekty návrhu směrnice. Vítáme iniciativu komise, pokud jde o toto téma, nicméně si myslím, že ta směrnice by mohla v určitých oblastech jít ještě dále. Především vítáme to, že komise chce zlepšit transparentnost eh, a Eh, odpovědnost kolektivních správců v celé Evropě, pokud jde o přesnost a efektivnost vyplácení tantiem, eh, používání eh, kulturních sociálních srážek a tak dále. Já si myslím, že jsou tu určité body, které musíme ještě zvážit a nyní o nich pohovořím. Nejprve obecná ustanovení. Eh, vypadá to, že návrh směrnice se netýká nezávislých poskytovatelů služeb, eh, které, kteří jednají na komerční bázi. Já si myslím, že eh, tyto subjekty by se měly řídit stejnými pravidly jako kolektivní správci. Za druhé, směrnice by se měla týkat všech kolektivních správců, kteří působí v Evropské unii, nezávisle na tom, jestli daná společnost je řízena eh, nějakým subjektem mimo Evropskou unii či ne. Nyní eh, článek 7.5 valná hromada. Já si myslím, že není vhodné, aby ovšem rozhodovala valná hromada, protože některá rozhodnutí musí činit představenstvo. Mm, rozhodnutí je někdy potřeba učinit velmi rychle a není možné čekat na to, než se svolá valná hromada nebo než se e, volná hromada bude konat. E, já si myslím, že by tedy ten dozorčí orgán měl e, i nadále řešit politiku rozdělování tantiem. E, článek 8. Měli bychom vyjasnit, jestli dozorčí e, funkce a to volené představenstvo je to samé. A nyní článek 12. To jsou ty strážky. 12.1. Eh, tento bod se týká rychlosti a frekvence rozdělování tantiem. Já si myslím, že návrh směrnice nejde v tomto ohledu dostatečně daleko, protože tady není vyjasněna frekvence rozdělování tantiem. Eh, já si myslím, že kolektivní správci v tomto ohledu musí eh, být podrobeny určité reformě celá řada kolektivních správců vyplácí tantiemy jednou za rok. Já si myslím, že to není dostatečně efektivní, není to osvědčený způsob a není to v zájmu nositelů práv. Já si myslím, že článek 2.1 by měl být pozměněn tímto, v tomto smyslu. Kolektivní správci by měli eh, vyplácet tantiemy eh, čtvrtletně a tak dále. Já si myslím, že díky tomu by směrnice odpovídala eh, pravidlům, která přijal SICAC, eh, což je Mezinárodní zastřešující organizace kolektivních správců. Jinými slovy by směrnice neměla zavádět menší standardy než standardy, na kterých už se shodli kolektivní správci eh, Samozřejmě, že vyšší frekvence vyplácení tantiem by mohla být pro menší svazy a společnosti velmi obtížná. To znamená, že eh, tady můžeme prokázat určitou eh, flexibilitu, například, že by se to netýkalo společností, jejichž eh, obrat nepřesahuje určitou částku bod 12.2. Nerozdělené částky. Vždycky se najdou částky, které není možno identifikovat. Jsou to takzvané zadržené částky. IMRO se snaží tyto částky po třech letech znovu rozdělit. Eh, poté, co jsme přijali všechny potřebné kroky nutné k identifikaci nositele práv, já si myslím, že právě tříletá lhůta je mezinárodní normou. Omlouvám se. Uh, a pokud bychom tyto zadržené částky zadržovali pět let, nebylo by to vhodné, protože naše zkušenost ukazuje, že je velice nepravděpodobné, že ve čtvrtém a pátém roce identifikujete někoho, koho jste nebyli schopni identifikovat během prvních tří let. Kromě toho by ta směrnice měla jasně říci, že zadržené částky by se měly rozdělit po uplynutí příslušné eh, doby. Eh, neidentifikovatelné užití, bod 12.3. Eh, v současném scénáři je to tak, že neidentifikovatelné užití se dostane do eh, toho rejstříku UP, neidentifikovalné použití. Tento rejstřík je eh, k dispozici členům a také sesterským svazům eh, prostřednictvím webové stránky. Naši členové tedy mohou hledat díla, která, o kterých se domnívají, že byla použita, ale za, které nedostali, za která nedostali tantiemy. Každé neidentifikovatelné použití použití je opatřeno nominální hodnotou. Eh, člen potom může vyžadovat eh, částku za použití tohoto díla. A v dalším čtvrtletním vyučtování je potom možné eh, toto proplatit. Cílem je, aby se žádosti nositelů práv mm, o nezaplacené tantiemy zjednodušily. Takovýto rejstřík neidentifikovatelných eh, použití obsahuje eh, citlivé informace a nebylo by vhodné, kdyby byl veřejný. Proto IMRO navrhuje, aby se znění změnilo, aby tedy rejstřík byl přístup eh, členům kolektivního správce a dalším kolektivním správcům. Kromě toho bychom si měli uvědomit, že článek 19 se týká zveřejňování informací a ten eh, nepožaduje, aby tento seznam, tento rejstřík byl zveřejňován. Článek 14, srážky a platby eh, podle dohod o zastupování. Já si myslím, že tady ta frekvence vyplácení by měla být stejná, tak jak už jsem o tom hovořil. Článek 20. Eh, každoroční výroční zpráva o transparentnosti. IMRO vítá požadavky které se týkají toho, že musí být zveřejňována zpráva o transparentnosti. Nicméně si myslím, že by se neměly zveřejňovat informace, které jsou z komerčního hlediska senzitivní, citlivé. Eh, informace by měly být poskytnuty pouze eh, členům kolektivního správce. Svazy by neměly poskytovat komerčně citlivé informace uživatelům, protože většinou tyto údaje nemají pro uživatele žádnou hodnotu. Mnoho uživatelů by, mm, by chtělo, aby dotyčné informace byly považovány za e, citlivé a důvěrné. Proto bych rád potvrdil, že my jsme takové informace vždycky e, dávali k dispozici členům a e, s přidruženým organizacím, ale ne veřejnosti. Já si proto myslím, že by bylo dobré, kdyby ty výroční zprávy byly dvě. Jedna v plném rozsahu, která by byla přístupná členům, kolektivním správcům a příslušným orgánům a druhá, která by byla eh, přístupná široké veřejnosti, ale to by byla eh, stručná, zkrácená verze a obsahovala by eh, položky uvedené v příloze 1a, b, c, d, g a, a, a v příloze 1 až 3. Děkuji. Herz. Děkuji. A jako další řečník je pan Peter Marks z organizace Rights Agency. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nejprve chci poděkovat velice srdečně organizátorům za to, že máme příležitost se k vám dnes odpoledne obrátit. Já k vám hovořím jménem Rights Agency Limited eh, Vintage Artists z Nizozemí a All Rights Music Stars z Francie. To jsou tři e, agentury, které e, dohromady zastupují 2850 umělců a specializují se na výběr e, příbuzných práv pro výkonné umělce a také malé nahrávací labely. Hovoříme o velice specifickém sektoru, tak abyste měli představu relevantního trhu, tak vám mohu říct, že příjem ze všech práv za rok 2011 v evropských teritoriích představuje nějakých 770 tisíc eur. Hovoříme o část, která se vztahuje k producentům. Jaké jsou hlavní e, úkoly agentů to je velice specifické. E, takže jsou e, tady proto, aby zajistili, že registrace umělce, jeho repertoár a další náležitosti jsou aktuální, případně aktualizované a aby peníze, které by tedy tento umělec měl čerpat, jsou zasílány eh, včas a v úplné výši. To je činnost skutečně plnohodnotná a zabírající hodně času. My jsme také eh, zaslechli, že agenti mohou být jako sami vnímáni jako kolektivní eh, správci, ale tady je velký rozdíl mezi agenty a správci. Agenti například nevyjednávají či neuzavírají Eh, licence s držiteli práv, nevyjednávají tarify a tak dále. Agenti také nevybírají e, ty finanční prostředky od uživatelů samotných a nestanovují pravidla ohledně přerozdělování mezi umělce peněz z kolektivních správců a jenom vlastně vyplácejí to, co dostávají od e, kolektivních správců, tak jak to bylo od nich e, vypočítáno na základě toho bodového systému, který je uveden v obecné nařízení. Takže agenti eh, a umělci mezi sebou uzavírají smlouvu, eh, někdy jsou to kolektivní správci, kdo také eh, zastupují určité držitelé práv, které s nimi ani nepodaz, kteří s nimi ani nepodepsali smlouvu, to se týká konkrétně kabelových práv a agenti rovněž nemají monopol či dominantní pozici v rámci trhu. Kdo jsou e, těmi klienty těchto agentů? Nejprve jsou to umělci, kteří neznají e, či nemají čas Eh, na všechny ty kontroly, tam, kde jsou peníze vybírány různými kolektivními zprávci a rovněž, eh, když to nechtějí, prostě jako informace dávat k dispozici příliš velkému počtu lidí, protože se může jednat o citlivé informace, soukromé údaje, eh, bankovní a tak dále. Hovoříme celou, o celé řadě velmi známých umělců, jejichž repertoár je neustále vlastně v řadě zemí na světě a v Evropě využíván. Tady máte některá jména, například Paul McCartney, Robbie Williams, George Michaels, Rose, Full Fighters a tak dále. Takže toto jsou klienti agentů. Jak ti agenti pracují? Takže když smlouva je uzavřená mezi umělcem a agentem, tak agent má, získává určitá práva, má také možnost eh, aktualizovat eh, eh, určité prvky toho charakteru toho toho daného umělce a také kontroluje, zda bylo vyplaceno opravdu to množství, které bylo stanoveno. Jak vlastně agenti fungují? Oni propojují umělce s těmi kolektivními správci, mohou to udělat několika způsoby, buď přímo v každé zemi, a nebo mohou propojit eh, či přidružit jednoho umělce k jedné eh, té eh, instanci kolektivního správce a tak potom, dejme tomu, má pravomoc, může mít pravomoc uzavřenou na celou řadu zemí. Takže agenti eh, afiliují eh, umělce přímo v každé zemi, kde jsou eh, tedy mm, uplatňovány nároky. To je poměrně dost rozšířeno, protože se tam dá provádět kolik, přímá kontrola a zároveň jsou tam vlastně možnosti věci přímo ovlivňovat. Zkušenost agentů s těmi kolektivními správci je takováto. Kolektivní správci se nechtějí e, příliš pozitivně vyjadřovat k přímému, e, přímé afiliaci mezi umělci a e, agenty. Mohou vám uvést příklad, například jeden ze tří agentů užívá právníků v nějakých deseti členských státech Unie permanentně a agenti se domnívají, že kolektivní zprávci mají za sebou dlouhý e, seznam diskriminativních postupů proti agentům i proti umělcům z minulosti. Uvedu takový příklad. V roce 2008 došlo k podání stížnosti proti SCAPE, což je Mezinárodní e, asociace e, takového orgánu a e, pak tam byly ještě dvě další e, e, společnosti, maďarská a rumunská, které se odvolaly k Evropské komisi proti diskriminatorním postupům a jak tady vidíte, existují určitá pravidla, která prokazují, že podle SKAPE a podle tě, tedy kolektivních správců těch členů jsou agenti zbyteční prostředníci Například eh, to vedlo k tomu, že se rozdělila zpráva eh, těch práv, že se eh, vlastně některé ty platby neuskutečnily, že se museli platit poplatky těm agentům a tak dále. Zkušenost také ukazuje, že prostředníci představují zvyšování nákladů, zpomalování pladeb, snižování výkonnosti vzhledem k poplatkům a také vidíme, že správná zpráva těch výkonných práv vyžaduje jasnou přímou komunikaci a nemůže tam prostě existovat ten, ten prostředník. Ten prostředník má roli omezenou a je e, někým, kdo musí být pod kontrolou. Zase ta pravidla ukazují politiku restriktivního členství, což e, je proti článku 101 smlouvy. E, tady jsou jasná pravidla, držitel práv by měl být e, raději členem pouze jedné, tedy kolektivní organizace, jednoho kolektivního správce v jedné zemi, tam, kde má trvalé místo bydliště a mezinárodní zpráva výkonných práv by měla být upravována výhradně bilaterálními eh, dohodami mezi eh, kolektivními zprávci daných zemích. Takže toto jsou takové hlavní pokyny pro mezinárodní spolupráci. Byla tam také provedeno šetření Evropskou komisí a na základě diskuze se všemi těmi eh, stranami té, té stížnosti se věci vyrovnaly, ale ty kolektivní správci mají stále pocit, že i když ta pravidla ještě, eh, tím, že ta pravidla ještě nejsou napsána, tak vlastně jsou eh, stejně implementovány a představují překážku. Eh, proč tedy se tady vedou ty obstrukce, proč není spolupráce? Díky své zkušenosti mohou agenti spochybňovat práci, efektivní práci kolektivních správců, Eh, lépe než jednotliví umělci, například v Belgii, požadavky a dotazy na eh, kontrolní orgány eh, vedly k tomu, že nakonec Eurotex byla sebrána licence a zrychly byla se distribuce finančních prostředků. Bylo třeba intervenovat, protože více jak 70 milionů eur bylo blokováno v důsledku špatného hospodaření a prostě nebyl schopen vyplácet ty částky umělcům. Další důvody e, obstrukcí je přímá, eh, je to, že přímá afiliace toho umělce vyžaduje více administrativní zátěže a kolektivní správce, který je stranou bilaterální dohody, je vlastně také příjemce těch finančních prostředků, které jsou eh, eh, potom vypláceny vypláceny umělcům. To znamená, že pro kolektivní správce je mnohem zajímavější se stýkat především s dalšími kolektivními správci než s nějakými prostředníky umělců. My musíme říct, vítáme tento návrh směrnice. Ten návrh opravdu řeší celou řadu otázek, které agenti zažívali a zažívají posledním letech v každodenních vztazích s těmi kolektivními správci a všechna ta ustanovení o správě a transparentnosti jsou naprosto nutná. E, jsou tady ještě z naší strany určité e, pozměňovací návrhy. Takže uznání toho, že umělec může být eh, zastupován eh, agentem. Víme, že třeba Gramex či jiné, eh, jiní kolektivní správcové neakceptují vlastně ten podpis agenta, snaží se vše protahovat takže umělec pak vlastně se nemůže stát přímým členem. A Další pozměňovací návrh je zákaz diskriminace e, podle toho, kde je tedy umělec e, afiliován, zdali přímo či prostřednictvím nějakého kolektivního správce. Pak je tady ještě také návrh na hlasovací práva všech umělců na valných hromadách kolektivních správců. V řadě případů jsou to pouze plní řádní členové, kteří mohou hlasovat a mohou se účastnit v pracovních skupinách a výborech. A většina eh, těch eh, členů nejsou eh, přímí plní členové, ale pouze členové přidružení. Takže tady jde o to, aby se ty věci napravily, aby ty eh, umělci mohli hlasovat, i když nejsou, dejme tomu, členové toho kolektivního orgánu na eh, valných hromadách kolektivních eh, orgánů by měli mít tedy umělci možnost hlasovat a také se podílet na kontrole a dozoru. Pak je tady ještě otázka zpracovávání osobních údajů držitelů práv. Agenti se domnívají a umělci zastupování agenty se domnívají, že ty kolektivní zprávce by neměli vyžadovat eh, citlivé údaje od umělců, například soukromou adresu, což je velmi důležité pro výběr a distribuce, na druhé straně odmítnutí poskytnutí takovéto adresy je často důvodem, který kolektivní správce uvádí, eh, jakože nechce přijmout to členství. A další věc, hovoří se také eh, o eh, dra, maticích, konkrétně v Belgii, kteří by měli dát dispozici své soukromé adresy. A pak je tady otázka přístupu k databázi, která by eh, umožňovala, aby v databázi té kolektivní, toho kolektivního správce by se mohly údaje aktualizovat. Eh, někdy eh, je to prostě špatně vedeno a situace z toho vyplývající je komplikovaná, jsou tam zdvojené požadavky a tak dále. Poslední doporučení takzvaný track-based accounting těch kolektivních správců Často jsou ty informace velice kusé, například 5000 eur za eh, práci v minulém měsíce a přitom se špatně kontroluje, eh, odkud vlastně toto eh, plyne a tak dále. A poslední návrh se týká alokací nákladů a transparentnosti eh, těchto alokací nákladů. Předseda, děkuji. Plant. Děkuji mnohokrát, bylo to poněkud delší, než jsme plánovali. Nyní se dostáváme k panu Plutovi, je ředitel společnosti ZPAV a panu Jerzíromi Badovskému, který je zástupce generálního ředitele společnosti ZAIK. S, což je podcast počnat autorů a skladatelů. Takže já vám dávám slovo a prosím, dodržujte čas vám vyhrazený. Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedo, pokusím se těch pět minut dodržet. Děkuji za to, že jste nás sem pozvali, tak abychom mohli představit naši pozici. Eh, naše organizace Asociace SPAV eh, zastupuje komerční subjekty, ne eh, zastupujeme fyzické osoby, umělce. Velmi vítáme iniciativu, která povede k nové směrnici, protože díky ní budeme moci fungovat efektivněji. Dovolte mi, abych formuloval tři základní otázky, pokud jde o kolektivní zprávu práv. Za prvé transparentnost, za druhé vyváženost povinností a za třetí proveditelnost eh, této směrnice. Pokud jde o transparentnost, podle našeho názoru je tato směrnice velmi pozitivním krokem protože zavádí výroční zprávu o transparentnosti. To je velmi důležité, protože díky ní budeme schopni kontrolovat eh, efektivnost kolektivních správců a vzájemně je eh, porovnávat. Kromě toho je velmi dobré, že je tu online přístup do individuálních účtů zastupovaných nositelů práv. Já si myslím, že tento online přístup je velmi důležitý, pokud chceme eh, jednat v mezinárodním měřítku a zastupovat nositele práv ze zahraničí. Kromě toho je velmi důležité, že ta pravidla pro rozdělování tantiem je také e, zveřejňována online, protože díky tomu zamezíme diskuzím o tom, jak tantiemy jsou vypláceny, což se v Polsku e, hojně děje. V tuto chvíli naopak směrnice neřeší to, že e, jednotliví nositelé práv nemají stejné podmínky. Pokud jde o polskou situaci, my nezastupujeme pouze členy našeho kolektivního správce, ale také další přidružené členy a je velmi důležité, aby, abychom eh, k ním přistupovali stejně, aby měli stejné podmínky. Další důležitá věc to je eh, rovné zacházení s domácími a zahraničními nositeli práv. A já si myslím, že skutečně bychom neměli rozlišovat mezi eh, místními, domácími a zahraničními subjekty. Další velmi důležitá věc, transparentnost by eh, nikdy neměla vést k tomu, že porušíme důvěrnost v rámci obchodu. Zveřejňování přílišných detailů o příjmu umělců by mohlo odporovat nebo by mohlo um, narušit jejich další umělecké aktivity a nebylo by to dobré. Nejdůležitějším tématem je vyváženost povinností. Já si myslím, že povinnosti uživatelů a povinnosti nositelů práv musí být navzájem vyváženy. Eh, pokud chceme sbírat poplatky, potřebujeme od uživatelů informace. V tuto chvíli není zaručeno, že od uživatelů ty správné informace získáme. Pokud chceme eh, postupovat správně, potřebujeme detailní informace o užití. To je důležité. A kromě toho je důležité, aby tyto informace neměly být eh, jen že by neměly být jen tak takové, měla, měly by nám umožnit identifikovat nositele práv. Informace o užití by měly být poskytnuty ve formátu, které, kterým budeme moci dále zpracovávat. A kromě toho by nám ty informace měly být poskytnuty včas. Je důležité, aby směrnice odrážela skutečný stav. kompetence valné hromady by neměly být příliš dalekosáhlé, protože to by mohlo eh, kolektivní správce paralizovat. Mohlo by je to omezovat v, její, v jejich schopnosti. Eh, spory, které jsou řešeny v článku 15, musí eh, se týkat také příbuzných práv. V tuto chvíli se to týká pouze autorských práv. A kromě toho nesmíme zapomínat na tu důvěrnost na důvěrnost informací. To je velmi důležité, už jsem o tom hovořil. Na závěr mi dovolte, abych ještě jednou zdůraznil, že transparentnost je velmi důležitá a že naprosto souhlasíme s tímto cílem návrhu směrnice, Zároveň nesmíme zapomenout na vyváženost povinností obou stran, uživatelů i autorů a kromě toho ta směrnice musí odrážet skutečný stav. To znamená, že musí být také proveditelná. Já vám v tuto chvíli děkuji a předám slovo eh, kolegovi z autorského svazu. Dobrý den, paní zpravodajko, vážený pane předsedo, vážené Dámy a pánové, já zastupuji eh, zde polskou společnost ZAIX, jmenuji se Jerzy Badovsky a chtěl bych tady něco říci o středně velkých podnicích. Rovněž děkuji za to, že jste mne pozvali na toto slyšení. Samozřejmě v krátké době, kterou mám vyhrazenou, není možné, abych zacházel příliš do detailů, ale abych vám za krásce co nejobecněji nadnesl eh, naše názory, tak bych rád eh, poukázal na, již něk- na některé názory, které již byly zveřejněny. Eh, v první řadě mám na mysli názory zastřešující organizace pro veškeré kolektivní správce v Evropě a rovněž také mám na mysli stanoviska, která pocházejí z akademické oblasti. Mám na mysli zejména stanovisko Německé institutu pro duševní vlastnictví a konkurence v Mnichově a dále Německou společnost pro duševní vlastnictví a autorská práva. Zejména bych chtěl ovšem hovořit o zprávě, kterou vypracoval Vysoká rada pro literární a umělecké vlastnictví ve Francii. Jsme mm, stejných názorů jako tato instituce, zejména v té poslední lize, kterou jsem zmiňoval, mám na mysli zejména komentár vypracovaný paní profesorkou Valerí Benabů, který podle našeho názoru je velice výstěžný a velmi výstěžně popisuje veškeré negativní dopady eh, přijetí modelu, který je navržen v návrhu směrnice, právě s ohledem na středně velké a malé organizace. Vidíme eh, návrh směrnice tak, že Náš výchozí bod se opírá o e, tyto skutečnosti. Jedna, které musí být úplnost a repertoáru, dále vzájemnost a solidarita mezi autory. Bohužel musíme konstatovat, že minulý rok tyto dva pilíře byly neustále podkopávány právě činnosti Evropské komise. činnosti Evropské komise. A tady bych chtěla vyzdvihnout jednu otázku. V návrhu směrnice nám e, chybí jedna věc. A týká se to článku 167.4. Ten se v návrhu prostě neodráží. Obecná otázka se týká nákladů zde eh, se vůbec o nákladech návrh směrnice nezmiňuje. Mám tím na mysli zejména náklady pro mladé, malé a středně velké organizace. Dále. Ještě několik jednotlivých otázek bych rád nadnesl. Za prvé, plně podporuji to, co bylo právě řečeno s ohledem na definici porozumění pojmu kolektivní správce. Jsme toho názoru, že návrh musí zachytit veškerá místa organizace, které provádějí kolektivní zprávu práv. Druhá věc. Je důležité, abychom tady měli výhradně vztahy mezi autory a kolektivními správci. Tam jde zejména o eh, důvěry, charakter těchto vztahů a jeho vliv na veškerou činnost eh, takovéto organizace. S tím se pojí otázka uplatňování, či lépe řečeno neuplatňování směrnice o službách. Pane předsedo, Teprve druhá část slyšení se bude zabývat licencemi pro více území, ale přesto bych již nyní rád se eh, o tomto stručně zmínil. Jsme toho názoru, že zde je nejdůležitější otázkou to, eh, že je třeba zajistit, aby každá licence budoucím modelu pokrývala veškerý repertoár. Jsme naprosto proti možnosti eh, roztříštit repertoár. Jsme toho názoru, že návrh, a mám tím na mysli zejména článek 29, není dostatečný. Nezajišťuje tento úkol toho celkového pokrytí repertoáru. Na závěr bych chtěl ještě podotknout, že doufáme, že Rada a parlament vyřeší z právního hlediska hlavně dvě otázky. Za prvé, aby organizace měly možnost pracovat nezávisle a být základním elementem, který zajiští kulturní rozmanitost, bude ji dále rozvíjet a podporovat. A další věc, je třeba zajistit, aby licence pro více území, které budou poskytovány, skutečně eh, v sobě eh, zachycovali veškerý repertoár. Děkuji vám za pozornost. Předseda, děkuji mnohokrát. To tedy byla naše první část přednášek a já se ptám kolegu a kolegyň, zda si přejí klást své dotazy nyní, či zda schrneme dotazy teprve až po vyschlednutí druhého kola přednášek. Takže budeme schrnovat, zatím si nikdo nepřeje položit otázku a přecházíme rovnou k druhé části. A jako první tady pan Thierry de Zurmo je zástupcem generální ředitele a právní ředitel organizace SAKEM. Pane předsedo, paní zpravodajko, je mi velkou ctí, že zastupovat eh, společnost SACEM, což je francouzský kolektivní správce, který zastupuje více než 150 tisíc autorů. 17 tisíc autorů, které zastupujeme z Francie, nepochází. Naše společnost existuje již 65 let a vždy jsme se dokázali přistupovat novým eh, situacím v oblasti repertoáru a užívání eh, práv. A platí to i pro dnešek, pro oblast digitální a pro hudbu online. Rád bych poskytl komisi eh, a výboru několik praktických informací, které se týkají naší činnosti. Naši první licenci pro více území jsme eh, udělali v roce 2004, bylo to z iTunes. To celé bylo obnoveno v roce 2009, potom jsme měli celkovou smlouvu s Nokia, pak s Amazonem, pak s Spotify a e, další. Dnes e, momentálně vyjednáváme o budoucí smlouvě s Vizo, YouTube, Vivo, Absudy a dalšími. Samozřejmě si musíme uvědomit, jak to vypadá s komplexním charakterem eh, toho digitální, té digitální agendy z dvou důvodů. Nejprve je to komplexnost údajů, které se mají zpracovávat, k tomu je zapotřebí značných technických eh, eh, podpůrných prostředků, pokud chceme rychle a přesně rozdělovat prostředky těm držitelům práv. Pár údajů. V roce 2012 u těch tradičních sektorů Eh, to znamená u offlineu, se jednalo o 11 milionů eh, položek údajů. A bylo to eh, přitom 163 milion položek, což představuje 11,6 miliard těch, toho, těch stahování a 7 e, e, centimů z eura je jedno stažení a e, Spotify představuje 0,0004257 frakcí eura a jeden pohled na YouTube představuje 0,0005994 frakce eura. Takže aby nějaké dílo dostalo 15 eur práv, je potřeba 2015 eh, stažení na YouTube, 2000 eh, na Spotify, eh, nějakých 250 tisíc kliknutí na YouTube a to je ještě rozdělená částka na několik osob, včetně producenta. Není to prostě tak, že by to bylo pouze pro jednoho skladatele či zpěváka. To znamená, složitost je nesmírná e, právě v tom sektoru e, využívání práv e, online. Pak je tady ještě fragmentace repertoáru, to také zkomplikovává vyjednávání a také se řadě případů prostě účastníci obcházejí bez povolení při využívání. Také eh, se často E, vlastně e, vedou spory o právo na jedno jediné dílo. Takže e, společnosti se slučují, aby lépe spravovali repertoár, aby měli k dispozici nutné technické prostředky pro optimální zprávu tohoto repertoáru. A proto ASASem se španělskou organizací SGAI a italskou organizací autorskou Sky eh, vyvinula Harmonii, což je evropský portál licencí pro služby online, který umožňuje eh, těm, kteří využívají konkrétní repertoáry, eh, aby se vyřídili věci pouze v jednom jednání, a aby se také fakturovalo jednotně, aby nevznikaly konflikty. V tuto chvíli Eh, se tam tedy eh, všechny tři organizace se svými repor, eh, repertoáry slučují, včetně portugalské a také angloamerický repertoár Universálu, který je prvním vydavatelem na světě. Pak je tady ještě Sonia TV, což je také velmi významné uskupení a Armonia teď vlastně představuje 5 milionů a půl uměleckých děl. A v tomto rámci byly vyjednány již některé celoevropské dohody s Beatportem například počátkem v roku 2011 a počátkem roku 2012 s Googlem pro služby, které tedy zahalil Google Music Play, konkrétně Cloud a VOD, VO2. Takže Harmonia je samozřejmě otevřena i dalším autorským či vydavatelským e, organizacím, které by do ní chtěly vstoupit. Takže co se týče principu, e, ASESem e, ten, tu hlavu 3 návrhu směrnice vítá, protože tam vlastně se řeší ty E, otázky a ty obavy, které jsem se tady e, snažil krátce zmínit. Samozřejmě, že teď nemůžeme nějak e, tady konkrétně a detailně popisovat naše připomínky. Dovolím si tři obecnější námitky. Za prvé je to návrh, který je odůvodnitelný. Prostřednictvím JESAKu se naše organizace také účastní na jednání mezinárodní organizace na, a máme dohodu, eh, podle eh, eh, které se řeší rozdělení repertoáru pro některé rozhlasové vysílání. Pak je tady ještě třeba upřesnit náplně toho článku 33. Za druhé, režim, který e, se uvádí ve článku 29, by měl být ještě upřesněn, jak to také paní e, zpravodajka ve svém pracovním dokumentu zdůraznila, tak, aby se zajistila kulturní diverzita a úloha malých a středních společností. E, bylo by velice vhodné, kdyby se prostě nemohl Eh, nemohli vyloučit eh, repertoár, s kterým by eh, tedy nesouhlas, kdyby se nemohli vyloučit repertoár, s kterým by jiné společnosti nesouhlasily. Promotéři této reagregace jsou v situaci, která by se dala přirovnat k právní nejistotě. Prostě je třeba, co se týče konkurenčních pravidel, jasně vědět, co je dovoleno a co je zakázáno. A v tomto smyslu souhlasím naprosto s tím, co řekl kolega z GEMI. Věci by měly být vyjasněny pozitivním způsobem. Reagace repertoáru je jedna věc a na druhé straně příliš striktní pravidla konkurence jsou proti tomu e, výraznou překážkou musíme si uvědomit, eh, kde bychom si konkurovat měli a kde naopak nikoliv. V tomto směru, pokud by v článku 28 eh, bylo hovořeno o spolupráci mezi eh, společnostmi, tak by vlastně tento text vyslal jasný pozitivní signál. Děkuji, my pokračujeme v našem slyšení a nyní má slovo paní radině. Děkuji. Já zastupuji společnost EFPI, eh, která združuje a zastupuje malé podniky. Hudební průmysl vítá tuto iniciativu z mnoha důvodů. Za prvé, naše společnosti poskytují licence uživatelům, ale zároveň jsou eh, klíčovými klienty eh, to znamená, že v podstatě licence poskytují i e, přijímají. Nahrávací společnosti považují přístup na online trh za klíčový cíl a proto si myslím, že díky této směrnici budou uživatelé více e, důvěřovat e, trhu a Doufáme, že to pomůže dalšímu rozvoji online trhu, pokud jde o združování práv eh, a udělování licencí eh, s působností na více území. Pokud jde o přeshraniční udělování licencí nahrávací společnosti eh, fungují zvláštním způsobem. Většina z nich moho, může poskytnout eh, přímé licence uživatelům, nemusí to být kolektivní licence, oni totiž operují na, v mezinárodním měřítku, to znamená, mohou, že mohou poskytovat eh, práva eh, celoevropsky, pokud to tak můžeme označit, na dotyčném národním území v závislosti na uživateli. Kromě toho v určitých případech fungují kolektivně v tom smyslu, že poskytují určitá práva určitým uživatelům e, v oblasti vysílání, ale také pro určité uživatele online. E, připomenu dohodu o webcastingu, podle nichž e, mají společnosti v Evropě i mimo Evropu Eh, možnost si navzájem eh, poskytovat práva zastupování. To znamená, že každý kolektivní správce může udělovat panevropské, celoevropské licence eh, pro různé repertoáry. A každá ta společnost může poskytovat stejnou licenci. To znamená, že uživatel má právo zvolit si daného kolektivního správce Jde mimo jiné o webcasting a také v poslední době o podcasting. To znamená programy, které již byly odvysílány a nyní jsou k dispozici takzvaně on demand. Tolik tedy na vysvětlení. Hlava 3 směrnice se týká pouze autorských eh, společností a situace nahrávacích společností je jiná. Eh, a to proto, že pokud poskytují kolektivní licenze, tak mají soubor eh, dohod tak aby uživatelé měli možnost eh, si zvolit nahrávací společnost a získat licenci pro celé evropské území. Obecně to máme ke, eh, ke směrnici určité komentáře. Jeden bod je důležitý a sice máme pocit, že kolektivní správci by měli být schopni eh, mít nebo udělovat mandát, tak aby tady tu byla možnost volby mezi individuální licencí a kolektivní licencí. Další věc, která je pro nás velmi důležitá, je e, systém řešení sporů. E, my, jak už jsem řekla, licence přijímáme, udělujeme a někdy máme pocit, že tady nejsou vhodné orgány pro řešení sporů. A to vede k tomu, že Eh, řešení sporů a udělování licencí je velmi pomalé. To znamená, že vítáme směrnici a doporučili bychom, aby na národní úrovni fungovaly speciální orgány, které by řešily spory a aby tu také eh, bylo ustanovení o e, těch nesporných a sporných částech honoráře. To bych tam ráda doplnila. A konečně poslední věc e, se týká další části směrnice, konkrétně článku 18, pardon 15. E, nahrávací společnosti vítají skutečnost, že směrnice potvrzuje judikaturu Evropského soudního dvora. To znamená, že tarify by měly být poskytnuty na základě ekonomické hodnoty práv. A kromě toho mám pocit, že eh, směrnice se týká pouze autorských práv, zatímco judikatura Evropského soudního dvora hovoří i o eh, příbuzných právech a to by se mělo být doplněno nejsme eh, proto, aby tarify byly tedy regulovány státem, aby tady docházelo k nějakým státním intervencím. Pokud by byly stanoveny eh, legislativou, tak by eh, to snížilo příjmy aktérů. A to by určitě nebylo dobré. To znamená, že já vám závěrem poděkuji za váš zájem o tuto směrnici a za to, že se v té diskuzi tak aktivně angažujete. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. A nyní bude hovořit eh, paní Děkuji. Děkuji, že Evropská vysílací unie má příležitost tady vyjádřit svůj názor na návrh směrnice. Aktivity veřejnoprávních médií se tedy týkají rozhlasového televizního vysílání a stále více také eh, různých průřezových programů které, využív, které využívají různé platformy. Eh, tyto platformy se stále více spojují. Možná jste hovořili o propojeném, eh, propojené televizi Connected TV. Eh, to je velmi dobrý příklad. Veřejnoprávní kanály se opírají o kolektivní zprávu práv a větší transparentnost, lepší zpráva těchto práv by nepochybně eh, byla dobrá a důležitá. Veřejnoprávní média využívají díla eh, autorského práva v masovém měřítku. Eh, běžný rozhlasový nebo televizní kanál použije 250 tisíc hudebních děl během jednoho týdne, a to online i offline. To znamená, že my skutečně potřebujeme efektivní řešení licenzí. Jedno kontaktní místo je pro rozhlasové a televizní eh, kanály nezbytné. Je to důležité pro snížení nákladů a na druhé straně eh, to zaručí to, že v rozhlasových a televizních programech se bude objevovat široká škála eh, programů. Vítáme tuto směrnici eh, díky tomu, že zaručuje efektivnost, ale musíme si uvědomit, že naše fungování je jiné než u iTunes, Deezer nebo Spotify protože právě na ně se tento systém licencí pro více území eh, vztahuje. Vypadá to eh, tak, že tyto společnosti nabízejí podobné obsahy v různých zemích. U nás je to jinak, my nabízejíme individuální programy. Vždy eh, specifické pro danou zemi. Hudba je součástí našeho programu a je nabízena jak online, tak offline. A právě proto vítáme návrh paní Galo vyjmout využití hudby v rozhlasových a televizních eh, programech se, se systému licenzí pro více území. Představovalo by to nepřiměřenou zátěž pro rozhlasové a televizní eh, kanály. Ke stejnému závěru dospěla i komise ve svém odhadu dopadů. Budu hovořit za veřejnoprávní kanály, ale také za komerční televize. Eh, myslíme si všichni, že eh, výjimka z hlavy 3 této směrnice, konkrétně z článku 2, je rozumný způsob, jak eh, to celé zrealizovat. Společně s asociací komerčního televizního vysílání se domníváme, že ta výjimka je nutná. protože nám umožní další fungování, ale kromě toho bychom jinak eh, zamezili použití dalších obsahů, které eh, obohacují rozhlasové a televizní eh, vysílání. Jde o různé bonusové materiály, archivní záznamy a tak dále. Díky této výjimce se rozhlasové a televizní kanály budou moci i nadále spoléhat na bianco licenci, které jsou v podstatě nositeli eh, práv eh, široce akceptovány. Kromě toho si musíme uvědomit, že v některých členských státech již fungují dobré systémy udělování licencí a díky nim eh, vzrostly příjmy nositelů práv. Jsou to například systémy kolektivního udělování licenzí. Kolektivní správci a rozhlasové a televizní kanály tato řešení podporují, protože prokázala svoji užitečnost a ostatní členské státy by podobná řešení mohla, mohly do budoucna zavést. E, proto jsme e, velmi rádi, že Paní Galo ve své zprávě zdůrazňuje, že tato řešení udělování licencí se nebudou nějak nahrazovat nebo spochybňovat. Nyní mi dovolte eh, na závěr říci, že kolektivní zpráva práv je velmi důležitá také pro rozhlasové a televizní kanály, protože eh, potřebujeme pravidla v oblasti transparentnosti, dobré zprávy a tak dále. Eh, Potřebujeme jedno kontaktní místo pro udělování licencí. licencí licence pro online služby eh, by měly být z obsahu, působnosti hlavy 3 vyňaty a konečně eh, systémy udělování licencí na národní úrovni by neměly být touto směrnicí dotčeny. Děkuji. Děkuji a nyní pan Hanson ze společnosti Spotify. Paní Hanson. Děkuji. Tak se tady pokusím nastartovat. Výborně. Jmenuji se Petra Hanson a jsem náměstkyně generálního ředitele Spotify. Pokusím se vám sdělit, jak věci vnímá eh, poskytovatel hudebních služeb a komerční uživatel a zaměřím se na hlavu 3. Nejprve se budu zabývat tím, co podle Spotify eh, ve směrnici chybí a rovněž budu hovořit o určitých rizicích, eh, která tady vnímáme v návrhu směrnice. Takže předpokládám, že lidé trošičku o Spotify vědí. Je to prostě digitální streaming service, který má část zdarma a také placenou eh, eh, začalo to v roce 2000 8 oficiálně a e, pak to prostě bylo 18 měsíců velice obtížného licencování, poskytování licencování, takže to bylo e, opravdu výrazně odlišné od nějakých 100 dnů hájení. 6 milionů platících uživatelů, a e, z toho asi dvě třetiny v Evropě, 24, asi 14 milionů aktivních uživatelů v Evropě. V tuto chvíli k dispozici v zhruba 20 státech a e, my už jsme splatili komerční e, půjčku a asi 5 e, milionů dolarů uživatelům vyplácíme. teď eh, tedy ten seznam přání, to by eh, Spotify rád viděl ve směrnici, je to trošičku obtížně čitelné, za to se omlouvám. Úplně nejvíc bychom chtěli, aby tady byla unifikovaná databáze, kterou by užívali všichni držitelé práv. Eh, tady hodně finančních rizik digitálních služeb, jako je Spotify, eh, protože může eh, chodit, eh, se jednat o zdvojené prostě zákazy, zdvojené požadavky a tak dále. To je samozřejmě mimo směrnici, ale myslím, že to prostě v Evropě nepůjde jednoduše a dobře, pokud tady něco takového nevznikne. Další důležitou věcí, e, zase taková ambicioz, ambicioznější lhuty pro zpracovávání údajů a fakturování, my bychom prostě rádi, aby se tohle zlepšilo. Tady je celá řada věcí eh, po té technické stránce, co se týče zpracovávání eh, těch eh, všech údajů, které vznikají při poskytování našich služeb a to by Spotify rád viděl více zohledněné ve směrnici. Požadavek zpracovat údaje před fakturováním, tak aby tady existovaly určité záruky, to je další věc, a povinnost vyvarovat se konfliktu zájmů mezi kolektivními správci a těmi licenčními nástroji pro vydavatele hudby. Často to totiž dopadne tak, že vyjednáváte se stejným týmem, jak co se týče toho kolektivního správce a pak prostě vlastně se stejnými lidmi, když se má jednat o ten takzvaný, o toho vydavatele. Tak, teď si otevřu počítač, abych tu prezentaci viděla a e, zajistila, že nic nepřeskočím. Right. Um. Zásady pro eh, definici těch podmínek licenco, eh, poskytování licencí. To je něco, co musí být eh, opravdu uskutečněno a článek 15 se tímto zabývá. Nicméně my tady vidíme, že tady se to prostě nevztahuje na ty nevýhradní práva a možná, že bychom se k tomu ještě mohli vrátit později, abychom lépe pochopili tuto část článku 15. Eh, práva na informace, eh, abychom prostě věděli, jaká práva u jakých děl eh, spravuje kolektivní správce. To bychom rádi, aby bylo v tom daném článku jasně specifikováno. Eh, eh, práva eh, na to, aby mohli poskytovatelé online hudebních služeb právo na informace. My jsme velice často ti, kteří vidíme, že tady dochází k zdvojení požadavků, mnohem více násobných požadavků a komerční uživatel vlastně nemá možnost toto zajistit opravu a to je problém a zároveň je prostě zapotřebí, aby ty příslušné e, společnosti dodržovaly požadavky směrnice. To by bylo samozřejmě velice žádoucí našeho pohledu. E, ty e, iniciativy o informacích ty by měly být dodržovány mezi kolektivními správci a jejich členy a e, minimálně by měl být takto pokryt článek 51, protože jinak vlastně by e, některé jiné e, entity nemohly poskytovat digitální služby spotřebitelům v Evropské unii, protože by byly drženi jako rukojmí některými těmi kolektivními správci. A pak je tady zase ještě otázka určitého, určité soudní instance s e, multilaterální e, e, příslušností Eh, tak, aby se lépe dali řešit případné spory. Pak tady vidíme ještě určitá rizika, určité problematické situace, kde by ta směrnice potenciálně mohla vlastně vést k fragmentaci práv. Je to třeba otázka článku 5, kde to zdá se je možné a to je problém nejenom pro kolektivní správce, ale i pro, obchod, i pro komerční uživatele. Pak je to ještě otázka repertu repertoáru a e, zase ti komerční uživatelé hodnotí e, tu úroveň té dohody podle objemu těch služeb. Pokud e, se repertoár mění během toho, té lhuty licence, tak to je zase velice problematické. A pak je tady ještě jedna věc. Není jasné, kdo je Eh, odpovědný za tzv. residual blanket a my jako digitální služba eh, jsme tak trochu vlastně eh, kolektivním správcem rovněž a toto bychom chtěli, aby bylo vyjasněno. Děkuji a jako další pan Kevin Smith z Unisonu. Well, uh, good afternoon. Um, I... Dobré odpoledne. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval vašemu výboru a poslancům za to, že jste nás pozvali. Unisom je platforma hudebníků, která chce, aby evropské právo zajistilo, že hudebníci, hudební umělci budou dostatečně odměňováni za skutečné použití jejich děl. Zastupujeme více než 6 tisíc hudebníků z celé Evropy a e, voláme potom, aby byla přijata evropská pravidla, která e, budou zajišťovat e, transparentní, řádné a přesné rozdělení příjmů za spoužití děl. Myslím si, že kolektivní správci by měli fungovat podle podmínek 21. století. Nemůžeme nadále zachovávat formy, které již neodpovídají současné době a e, nemůžeme činit standard e, s podmínek určitých členských států, které nejsou dostatečné. Rádi bychom v této souvislosti zdůraznili, eh, že kolektivní zprávci jsou velmi důležití, ale zároveň musíme kritizovat jejich současné eh, fungování. Určité formy již zkrátka jsou poplatné a v některých členských státech eh, je špatná situace a z ní se potom činí evropský standard. Tady vidíte, koho zastupujeme. zastupujeme. Jsou tu velká i Eh, menší jména. V každém případě požadujeme pružnější pravidla, tak aby eh, hudební umělci mohli získávat příjmy eh, za použití svých děl a já bych rád eh, pochválil Evropskou komisi za její dosavadní snahu a rád bych také vyzdvihl roli Evropského parlamentu. Ta směrnice by měla být co možná nejefektivnější, nejsilnější. Rád bych se ale v tuto chvíli věnoval třema konkrétním bodům třem konkrétním bodům. Eh, za prvé, všichni kolektivní správci by měli eh, zastupovat své členy spravedlivě a měli by být řízeny svými členy. Každý člen by měl mít hlas. To je základní věc. Eh, dohledový orgán kolektivního správce by měl zohledňovat kategorie práv a všichni členové v dané kategorii práva by měli mít stejný statut. Zastoupení autoři eh, by měli rozhodovat o eh, důležitých věcech, například o platbách nebo o vyplácení částek, které nebyly eh, během třech let eh, rozděleny. Eh, my zastupujeme například koalici Future Artists Coalition a musíme si uvědomit, že někteří členové nemají hlasovací právo a to je velmi špatné. A není to žádná výjimka. Často to mm, je v tak, často je to právě tak. A kromě toho si do, se domníváme, že umělci by měli svoje eh, honoráře dostávat minimálně čtvrtletně, včetně úroku. Protože čtvrtletní vyplácení platí u většiny kolektivních správců, tam, kde je možné vyplácet tantiemy častěji, například u online vysílání, mělo by to být možné. Zároveň je potřeba zaručit, že při vyplácení tantiem bude eh, díky informačním technologiím přesně popsáno, jak se dané eh, právo využívalo je potřeba zavést monitorovací technologie, díky nímž by se platby prováděly na základě skutečného použití děl. Eh, a to se nesmí týkat pouze online použití, ale také dalších forem užití. Dokonce bych řekl většiny forem užití. Ať už jsou to kluby, bary, vysílání, eh, živý výstup a tak dále. Oficiální čísla ukazují, že takřka 70 eh, autorů získává eh, od eh, kolektivních správců velmi malé částky a to je dáno především nedostatečnými daty. My tedy potřebujeme využívat informační technologie, technologie k tomu, abychom eh, zjistili skutečné použití děl. Evropská komise by měla být neutrálním mediátorem, eh, který určí eh, technologie nutné k, k vyplácení tantiem. Eh, skutečně potřebujeme, aby kolektivní správci fungovali v podmínkách, které odpovídají 21. století. Děkuji. Merci, je vais... Děkuji. A já bych teď ráda dala slovo panu Pierovi Gerardovi z Jameldo. A chtěla bych ho požádat, aby i on dodržel eh, vyměřený čas. Děkuji, nebude to problém, děkuji za pozvání. Nejprve eh, bych eh, rád představil Jamendo, je to první evropská platforma propagace a objevování nezávislých umělců. Je to 30 milionů umělců a 40 tisíců titulů na základě stejného principu jako Wikipedie. 2 miliony posluchačů a 200 tisíc stažení za den. Nemáme žádnou eh, propagaci. Eh, v roce 2011 jsme získali eh, label a jsme tedy eh, legální organizací a snažíme se s pomocí eh, eh, těch nástrojů, které máme, novak, no, novátorsky přistupovat k zprávě práv. Umělci mají možnost prodávat licence na takzvanou ambientní hudbu a také reklamu a podobné podobně. My teď eh, před, eh, se dělíme půl na půl eh, příjmy s umělci a máme víc jak 15 tisíc klientů ve světě a vydali jsme již stovky tisíc eur našim umělcům za jejich díla v roce 2012. Teď jsme vlastně konkurenty těch kolektivních správců a domníváme se, že by měli být Eh, ty postupy eh, adaptovány na nové užívání a na nové prostředky. Promiňte, mám eh, prozbu, hovořte poněkud pomalej, protože když předčítáte touto rychlostí, tak tlumočníci nemohou tlumočit. Dnes v celé řadě zemí jsou smlouvy těch kolektivních správců eh, koncipovány podle totality hodin a jsou výhradní. A tyto smlouvy vlastně neumožňují jakýmkoliv vstup eh, alternativních řešení. Eh, a rovněž neumožňují, aby umělec dával k dispozici své, svá díla zdarma. Některá omezená, některé omezené kroky jsou jsou tak restriktivní, že e, znemožňují vytváření takových platform, jako je Jamendo a neodpovídají tedy tyto kroky kolektivních správců e, tomu, co vyžadují umělci. E, takže je lepší, když se věci spravují dílo od díla, a e, e, toto je konkrétně již situace s BMI ve Spojených státech a musím říct, že my spolupracujeme v tomto rámci s celou řadou amerických umělců. Je tady ještě další překážka. Většina kolektivních správců se chová jako monopoly. E, mají prostě automatický e, způsob fakturování ve Francii. Když si otevřete obchod, tak máte okamžitě fakturu od FFM, e, což vlastně zvracuje to důkazní břemeno a my chceme, aby tady ta smlouva s kolektivním správcem byla dobrovolním krokem. Tato praxe, tak jak teď existuje, představuje vlastně zneužívání dominantní pozice. V některých zemích existuje legislativa, která znemožňuje e, vysílání hudby nezávislých umělců ve veřejných prostorách, což je případ například Maďarska a Slovenska. A tam kolektivní zprávci se domnívají, že veškerá vysílaná hudba musí být e, pod jejich kontrolou a umělci jsou od toho vyčleňováni. E, to je velmi komplikované, pak tam vstoupit no, konkrétně pro cizí umělce, zahraniční umělce. To nám připadá jako Eh, velice zásadní překážka eh, svobody eh, a mělo by to být reformováno. A teď odměny Zase tyto kolektivní správci jsou exkluzivními držiteli těch e, práv. E, to ovšem vzniklo v situaci, kdy kolektivní správci byli jediným nástrojem a většina umělců byly jejich členy, ale v současné době to opravdu neodpovídá očekávání nezávislých umělců. Například Aspre e, teď ve Francii fakturuje i umělce z Jamendo, tož ovšem je proti proti E, proti zásadě, že by kolektivní správce měl e, fakturovat pouze pro své členy je třeba tyto věci napravit, protože to hodně, hodně zpomaluje vývoj takových služeb, jako je Jamendo a zároveň to znemožňuje umělcům, aby si, dobr, aby si eh, lépe zpravovali svá práva. Takže je třeba, aby tady byl takový právní rámec, který by favorizoval inovace, především v evropském kontextu a který by také podporoval nové služby a konkurenční prostředí. Protože to, co je teďko eh, zatím eh, vlastně vyjádření monopolu se musí přizpůsobit nové ekonomice. Děkuji a v neposlední řadě pan Kostas Rosoglu z organizace BEUT. Děkuji, děkuji za pozvání. Pro eh, BEUK pro Evropskou spotřebitelskou organizaci je toto téma velmi důležité. Vítáme záměr Evropské komise podporovat licence pro více území, protože to odpovídá jasnému požadavku spotřebitelů, především v oblasti hudby. Nicméně si musíme uvědomit, že skutečností je, že spotřebitelé eh, zatím nevyužívají všech výhod digitálního jednotného trhu, eh, proto je potřeba, abychom měli eh, systémy, které to umožní. Skutečností je, že komerční uživatelé eh, často naráží na závažné problémy, eh, například rozdíly v repertoáru a eh, v systému licencí a také jde o to, že udělování těch licencí je velmi časově náročné. Proto Eh, je tomu často tak, že licence jsou udělovány pouze v některých členských státech a ten spotřebitelský trh není plně využíván. Dalším scénářem by bylo to, že by určité služby byly eh, koncipovány na základě hlavního repertoáru, nicméně to by zase poškodilo manší repertoár, eh, poškodilo by to kulturní rozmanitost a místní díla. Musíme mít na paměti, že poskytovatelé služeb zároveň čelí konkurenci nelegálních poskytovatelů služeb něco, co je legální, často není dostupné, to, co je nelegální, naopak dostupné je. Nejsme eh, přesvědčeni o tom, že to, co nám představila komise, je správný přístup. Eh, ne, Řešilo by to hlavní překážky. Nejsme přesvědčeni o tom, že by to napomohlo rozvoji přeshraničního hudebního průmyslu. My bychom chtěli rozšířené licencování jako doplňující opatření k vašemu eh, systému. Je totiž potřeba vždycky identifikovat nositele práv tak aby užitel měl právo nebo jistotu, že poskytne dané dílo eh, zcela legálním způsobem. Kolektivní správci mohou kromě toho poskytovat bianko licenze. Já si myslím, že eh, bychom se zároveň měli držet zásady země původu, tak aby jedna licence Eh, zahrnovala celý evropský repertoár. Eh, komise eh, tady zmiňuje několik konkrétních bodů, aby si Eh, uživatelé mohli vybrat, musí kolektivní správci popsat svůj repertoár, popsat práva, která zastupují. Druhá věc, to už zmínila společnost Spotify. Bohužel je tomu tak, že komise eh, je často eh, pro ty licence eh, pro více území pouze v určitých případech. A kromě toho potřebujeme jednotný systém pro vyplácení eh, tantiem. Článek 26 tady hovoří o tom, že tantiemy za online použití by měly být vyplaceny bez eh, prodlení, ale my chceme, aby to bylo sjednoceno i pro jiné druhy užití, pro jiné kategorie užití. Eh, ve všech případech by to mělo proběhnout bez zbytečného odkladu nejpozději tři měsíce po využití práv. A konečně poslední eh, bod, to se týká výjimky pro rozhlasové a televizní vysílání, to je článek 33. Byť audiovizuální obsahy umožňují výjimky, nemělo by se tyto výjimky poskytovat všem Eh, rozhlasovým a televizním kanálům. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme k našemu kolu otázek a odpovědí. Ptám se, chce se někdo na něco zeptat? Kolega Engström. Prosím, rovnou řekněte, koho se chcete ptát, abychom si to mohli trochu rozstřídit. Question jednu doplňující otázku na komisi. E, týká se to toho, o čem hovořila paní Hansen se Spotify. V článku 52 je řečeno, že tady za exkluzivní měli, měli tady e, zohlednit ekonomickou hodnotu. Nicméně kolektivní správci neudělují e, exkluzivní práva, nebo je udělují jen zřídka. Proto bych se rád zeptal, co to přesně znamená. Eh, odpovíte na tu otázku hned? Bitte. Eh, thank you, Mr. Chair, and eh, thank you. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za tuto otázku, protože to dobře navazuje na to, o čem hovořila zástupkyně Spotify. Já to trochu vyjasním. Jsou tu dvě rozdílné situace. Za prvé, exkluzivní práva a druhá věc, exkluzivní licence. Eh, můžete mít například exkluzivní autorská práva, ale neexkluzivní licenci, protože eh, byste tedy eh, poskytovali exkluzivitu Eh, jenom v určitém smyslu. Já si myslím, že exkluzivita, pokud jde o poskytování hudebních obsahů, takřka neexistuje. To znamená, že exkluzivní autorská práva a exkluzivní licenze eh, jsou dvě eh, odlišné věci. Pokud jde o tu obecnou otázku týkající se exkluzivních práv v článku 15, a o tom také hovořil na společnost Spotify. Určitě ten článek 15 musíme ještě trochu vylepšit. Takže doufám, že budete s mojí eh, odpovědí spokojeni. Ano, sazby za výlučná práva odráží hospodářskou hodnotu práv, obchodu a služeb eh, poskytovaných kolektivních správcem. Já si myslím, že je to správné, že musíme eh, ur, určit a uznat hospodářskou hodnotu práv. O tom hovořil i Evropský soudní dvor. Dobře víte, že se o tom diskutuje na všech úrovních. To znamená, že tady eh, v tom článku 15 ještě budeme muset trochu eh, zapracovat. Děkuji. Tu nám. Ano, parlament také musí mít něco na práci. Další otázky? Žádné? Takže bych na závěr poprosil paní kolegyni Galo. Prosím, máme tady tazatele, kdo to je? Dobrý den, já se jmenuji Isabel Fellman a jsem z ADEMI, která je kolektivním správcem ve Francii a združuje umělce, hudebníky a audiovizuální umělce, mimy, komiky, dirigenty a tak dále. Eh, tak, jak se jim anglicky říká, feature performers. Dovolte tři připomínky. Eh, Nejprve chci poděkovat Evropské komisi za tuto skvělou iniciativu a také paní zpravodajce za její pracovní dokument eh, v rámci prvního cíle, o který jde, to znamená prezentace a zachrana zájmů a ochrana zájmů e, Eh, umělců. Co se týče výkonných umělců, tak dovolte tři připomínky. Nejprve definice kolektivního správce. Eh, ta eh, musí mít statut sui generis, protože dá, poskytuje služby civilního charakteru 30 let ve Francii má občanská e, iniciativa tohoto typu e, specifický statut. A jak to také řekla ASA před chvílí, držitelé práv jsou řízeni sami sebou, protože tyto kolektivní správci se skládají výhradně z těch držitelů e, práv, které zastupují. A to, co řekl pan Peter Marks z Right Agency Limited, to nemohu nechat bez připomínky. Konkrétně to, že on podle toho, co říkal, eh, tvrdí, že kolektivní správci se chovají diskriminačním způsobem. My máme nesmírně dlouhé zkušenosti ve Francii a agenti jako eh, Right Agency Limited či Right Music jsou partnery někde, to ano, jsou samozřejmě držiteli práv vybíráni, ty na to mají plné právo, eh, aby eh, tito agenti kontrolovali, jak jsou finanční prostředky z kolektivních správců eh, těm umělcům zakla, lány, ale tady tito agenti nemohou ty věci řešit eh, nějakým jasným způsobem. Eh, hovoří se tady o těch umělcích jako o klientech. Eh, agenti se stávají prostředníky. Tady nejde o to přece, aby se ta komunikace přerušila a aby se oslabila ta obrana držitelů práv. Tito agenti jsou prostě finančními agenty, to nejsou nějací umělci umělečtí agenti. Oni e, dostávají vlastně 100% e, a potom to e, s umělci nějakým způsobem dělí. To je třeba si uvědomit. Z těch 100% pro umělce jedna část, tedy potom jedna část jde směrem k umělci, ale ti umělci prostě Eh, nechtějí dávat eh, k dispozici své údaje a často nemají, práva, nemají znalosti pro to, aby si svá práva eh, sami obhajovali. Takže tito agenti představují vlastně takovou kontrolu. Oni vlastně detekují eh, ty eh, cesty finančních toků od těch, eh, od těch správců a někde to funguje dobře, někde hůř. A já musím říct, že třeba si uvědomit, že v našich státech jsou různé situace a je třeba zohlednit tu diverzitu. A za třetí, přístup pro spotřebitele toho chráněného obsahu, tak k tomu je zapotřebí, aby umělec měl měl k dispozici eh, ty údaje, eh, které eh, jsou nutné pro vyplácení a umělec, ať už je jeho sektor činnosti jakýkoliv, si zaslouží identickou ochranu. Tady máme od roku 2011 odlišná E, práva pro ty zvukové záznamy a jiné záznamy a myslím si, že tato odlišnost nejde k dobru věci. Děkuji, je to byla umělecká tolerance, kterou jsme tady opravdu vyčerpali až po samotnou hranici možností. Já tady dám slovo panu Žerádovi a potom závěrečná slova pronese paní Galo. Pane Žerád, byste jste se hlásil o slovo, či ne? Ne, takže mohu přímo přistoupit k paní kolegyni Galo, prosím. Euh, Jenom euh, jedno slovo, když dovolíte, pane předsedo, protože už máme spoždění. Já jsem chtěla poděkovat všem expertům, kteří dorazili. Bylo to velice obohacující vyslechnout je. A myslím, že je to rovněž dobré pro ně, aby se navzájem vyslechli, protože i jim to dá možnost eh, zjistit, jak široké názory, různorodé názory tady panují a jaké různé možnosti máme my, legislativci, eh, a co musíme všechno řešit a rozhodnout. Takže jedním i druhým děkuji za účast a eh, děkuji za pozornost. So herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Nyní si uděláme krátkou pauzu, jednu minutu, a pak bude následovat schůze za zavřenými dveřmi. Děkuji.